And Mrs. Moody will come back in a second. So, there we go. Colleagues, please take your... Kolegyně a kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. S vaším dovolením bych ráda zahájila odpolední zasedání. first topic uh, of... První téma na pořadu jednání dnes odpoledne je stávající situace v trialogu u EDIDP, tedy Evropského programu rozvoje obraného průmyslu. Klíčovou osobou, zpravodajem, je pan Pasku, takže bez dalších průtahů mu dávám slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Moc pokroku nebylo. V zásadě se dá říci, že rada nemá mandát. Dnes je koreper a doufají, že se situace vyjasní a že budou 100 vstoupit do hry, protože zatím nebyly. Vyrozuměl jsem, že něco se pozitivně posunulo ku předu. Bude se to ale muset prokázat 3. května, kde nás čeká další trialog ve dvou částech. Není ale vyloučeno, že budeme potřebovat čtvrté zasedání, které by případně proběhlo koncem května. Tak to je v podstatě moje zpráva. Bez mikrofonu, paní předsedkyně. Opět bez mikrofonu. Pan Štětina jako první a potom pan poslanec Zdrojevský po něm. Já jsem jenom chtěl říct, že nemáte mikrofon. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Pan poslanec Zdrojevský, prosím. Samozřejmě jsme znepokojeni tím, jak se prodlužuje celé toto řízení. Budeme držet palce panu zpravodaji Pasku. Doufám, že se vám to podaří a že budeme moci spustit přípravu na plenárku. Takže pro tuto chvíli nemám žádné připomínky, jenom vyjadřuji obavu z toho, že v této velice důležité zprávě se věci protahují a přičem všichni na tu zprávu čekáme a počítáme s ní. Děkuji mnohokrát, pane Pasku. Chcete k tomu něco říci nebo to nějak uzavřít? Nebo můžeme tento bod na pořadu jednání uzavřít my? Můžeme. Dobrá, takže děkujeme, počkáme si na pokrok. A teď požádám sekretariát, aby rychle se uspořádal pódium a počkáme se na členy panelu, abychom se mohli pustit do dalšího bodu. colleagues, uh, please be patient. Kolegyně a kolegové, požádám vás o, o chvíli strpení, protože ještě čekáme. So, once more we... Takže ještě jednou pustíme se do dalšího bodu na pořadu jednání který probíhá ve spolupráci s bilaterálními výbory pro vztahy s Arménií, Azerbajdžánem a asociační výbor s Gruzií. Ráda bych přivítala dnešní vážené hosty, je mi to milou povinností. Nejprve po mé levici sedí Lawrence Meredith, ředitel na generálním ředitelství NIR, který má na starosti východní sousedství. Dále pan Dirk Lawrence, což je náměstek ředitele odboru pro bilaterální vztahy v rámci východního partnerství Evropa a Střední Asie na EAS. A potom dáma, jediná v tomto panelu, ale vám dobře známá, paní Amanda Paul, což je politická analytička v European Policy Center. A v neposlední řadě další známá osoba, pan Irakli Porchkidze, což je první viceprezident Gruzinského institutu pro strategické studie a dřívější kariérní diplomat gruzínský. Téma je bezpečnostní situace na Jižním Kavkaze. Především se soustředíme na obecnou situaci bezpečnostní situaci v Gruzii. Takže bez dalších průtahů bych ráda dala slova, slovo panu řediteli Mereditovi a potom panu Lorencovi. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a omlouvám se za pár minut spoždění. S velkou radostí jsem mezi vás přišel, je to totiž téma, které je mou srdeční záležitostí. Dovolte, abych nejprve zasadil tuto prezentaci do kontextu. Když paní vysoká představitelka a komisař Han přišli, tak požádali o přeskum politiky sousedství, který já jsem připravoval za Evropskou komisi. A jeden z důvodů, proč se domnívali, že je potřeba přehodnotit tuto politiku sousedství, bylo, že proběhly zásadní změny velmi rychle a následně jak partnerské země, tak členské státy Evropské unie vyjádřili zájem, že by rádi více spolupracovali na bezpečnostních otázkách. A v podstatě první dokument zahraniční politiky, u kterého probíhaly veřejné konzultace, jak tady, tak s partnery a s členskými státy a velkými grémii, byl právě na toto téma a to ještě více zdůraznilo, jak důležité bude, aby v této přeskomané politice byla posílená část bezpečnosti a jak partnerské země musí posilovat svou odolnost vůči hrozbám jim štělí. To byl tedy politický cíl a od listopadového přeskumu v roce 2015 na tom intenzivně pracujeme. Zrovna jsme tehdy měli v listopadu za sebou summit východního partnerství, na kterém padla poměrně jasná dohoda na klíčových prioritách. Jednou z nich bylo právě zpráva věcí veřejných a bezpečnost. My jsme to přetavili do 20 cílů do roku 2020, což je program, se kterým souhlasí jak členské státy, tak partnerské země. A mezi cíly byl cíl 12, který se velmi soustředuje právě na bezpečnost a předpokládám, že Dirk Lorenz, který to vede v EAS, o tom bude hovořit trochu podrobněji ve své prezentaci. Na východním sousedství, ve východním sousedství probíhají konflikty z pěti ze šesti zemí. My jsme říkali, že dnes se budeme soustředovat na Jižní Kavkaz a na Gruzii. A EEAS zorganizovala nedávno velmi důležitý seminář který se právě zabýval těmito konflikty s řadou vnějších odborníků. A kromě toho také organizujeme řadu seminářů, protože si uvědomujeme, že je důležité, abychom si sladili noty, jak v institucích, ale také, abychom si vyslechli odborníky externí. Jedná se o citlivé otázky a je potřeba, abychom k ním přistupovali s citlivostí a s pochopením. bilaterálním vztahům Gruzie a Evropské unie. Tam tedy se velmi tlačilo na to, abychom se soustředili na bezpečnost a souhlasili s tím, že by měl proběhnout dialog na vysoké úrovni o bezpečnosti, což je skvělá iniciativa. Dohodla se na tom paní vysoká představitelka a gruzinský premiér před 18 měsíci a už to všechno začalo. To je bilaterální fórum na nejvyšší úrovni, na kterém hovoříme nejenom o konfliktech, ale o veškerých bezpečnostních hrozbách. Já osobně komunikuji s EAS, ale také se zvláštním zástupcem Tibo Klár, abychom se snažili zjistit, která část evropského rozpočtu, za který jsem zodpovědný, tedy jak Ehm, bude použita a co bude financováno z rozpočtu regionálního a bilaterálního. Je to důležitá věc, byť technická, protože ten bilaterální rozpočet musí být schválen vládami. U toho regionálního rozpočtu tam je to trochu jednodušší a to je jaksi důležitá věc, když uvažujeme nad tím, jak nastrukturovat tuto podporu. Krátce bych se chtěl zmínit ke dvěma důležitým věcem. Co se konfliktu týče, tak musíme podporovat instituce eh, se zvláštním zástupcem Evropské unie. Na druhou stranu je potřeba zajistit, abychom tuto podporu poskytovali dostatečně flexibilním způsobem, protože ze západního Balkánu a z jiných regionů víme, že peníze ve vyjednávací a mediační fázi trochu mění dynamiku celého jednání dospět k procesu a potom až uvažovat o penězích, to je daleko méně účinný přístup. Nicméně, jak tato sněmovna, tak členské státy k tomu budou muset přistupovat s pochopením a porozuměním k tomu, jak pracujeme s finančními mechanismy. Také může jít o různé druhy podpory. Nemusí to být přímo bezpečnost, může to být třeba školství nebo zdravotnictví. SPZ. Nebo um, boj proti zemědělským škůdcům. Tam se nám povedlo pod, dát podporu. Mělo to velké dopady a před krizí bychom vůbec neočekávali, že takovou to podporu budeme potřebovat. Proto je potřeba u těchto konfliktů přistupovat k podpoře flexibilně. Nechci zabírat příliš mnoho vašeho času, ale přesto jsem chtěl říci, že musíme být citlivější ke konfliktům při přípravě programu. Je to důležité k tomu přistupovat citlivě v diskusi se všemi zeměmi z Kavkazu. Peníze, které investují tyto vlády, tyto tři vlády do uh, obrany a bezpečnosti potom budou chybět v jiných rozpočtových kapitolách, třeba ve školství nebo zdravotnictví. A nemají dostatek rozpočtových prostředků, proto je potřeba k tomu přistupovat citlivě. Na samitu se dříve hovořilo o protahujících se či zmrazených konfliktech. My máme za to, že teď už nejsou zmrzlé, jsou tedy protáhlé, to je pravda, ale Dohodli jsme se na tom, že budeme používat sousloví nevyřešený konflikt, unresolved conflict. Takže jenom velice stručně k bezpečnosti v širším slova smyslu, tedy nejenom o konfliktech. Po celém tomto regionu existuje několik výzev, vy jste chtěli, abychom se soustředili hlavně na Gruzii. Nejprve k dialogu o vizové liberalizaci. Ten je velice důležitý pro gruzinské občany, vzali na sebe řadu důležitých závazků, včetně těch bezpečnostních, konkrétně v souvislosti s organizovanou trestnou činností, pašováním drog. To jsou věci, proti kterým je potřeba bojovat. Proto je důležité, abychom spolu s vládou spolupracovali na tom, aby vláda byla schopna dosáhnout cílu, ke kterým se zavázala. Musíme ji v tom podporovat. Viděl jsem několik poutačů na digitální konferenci, tak zmíním i kybernetickou kriminalitu a dezinformace. To je velký problém, nejenom v Gruzii, ale po celém regionu. S EAS a ze strategickou komunikací především pracujeme na veškerých aspektech tohoto problému. Za prvé tedy, co se týče vysílání pozitivních zpráv z Evropské unie, ale také s řešením kybernetické kriminality. To je z mé strany všechno. Děkuji, pane řediteli. A nyní dám slovo panu Dirkovi Lorencovi z EAS. Děkuji, paní předsedkyně. Lorenz Meredith učinil velmi dobrý přehled politického rámce a obecného kontextu, tak s vaším dovolením se pustím hned do bezpečnostní situace v Gruzii, na kterou se dnes máme soustředovat. Celková bezpečnostní situace v Gruzii je poměrně klidná a stabilní, nicméně tato stabilita je křehká. Po nepřátelských činech v roce 2008 se celý svět zapojoval do tohoto protáhlého a zatím nevyřešeného konfliktu. Co se týče přímých bezpečnostních hrozeb, tak ty jsou méně akutní, nicméně ta bezpečnostní situace zatuhla kvůli probíhajícím dynamikám. Vztahy mezi Gruzí a Ruskou federací se zlepšily do určité míry v oblastech mimo konflikt, to znamená turistika, doprava a zvláště obchod. Nicméně v prvních třech čtvrtletích roku 2017 Došlo k určitým pokrokům, které se ale nepřetavily do bezpečnostní situace. Nebyly znovu obnoveny plné diplomatické vztahy, protože předpokladem z gruzínské eh, strany bylo, aby Rusko zvrátilo uznání nezávislosti států, které se odtrhly a aby stáhlo své jednotky, které tam působí. Nyní k těmto regionům. Ruská federace eh, Abcházie a Osety drží tvrdší, eh, tvrdším sevřetí, a to včetně politických, ekonomických, vzdělávacích a kyberneticko-informačních opatření. To jsou věci, o kterých a o jejich důležitosti hovořil i pan doktor Meredith. A následně tedy administrativní období Tbilisi a oddělené uh, provincie k sobě mají stále daleko. A perspektiva pokroku a vyřešení tohoto pokroku, eh, tohoto problému eh, je slabá, minimálně ve střednědobém horizontu. Zdá se, že v roce 2017 vznikla nová fáze, Následně tedy se uzavírá řada povolených přechodů, je tam stále více dozoru, panují tvrdší omezení týkající se dokladů a přechodů a jsou tvrdší tresty za využívání neoficiálních přechodů. Následně tedy hranice je stále méně proniknutelná, což ještě více omezuje svobodu pohybu místního obyvatelstva. A v tomto kontextu je potřeba také řešit otázku EUAM, monitorovací mise na místě, EUMM plní svou misi v oblasti Tbilisi, na druhou stranu ale nemá přístup k otrhlickým oblastem a následně tedy nemůže sledovat do, e, naplňování šesti bodů z roku 2008 a opatření z 6. září 2008 na té druhé straně hranice administrativní. Čili kromě EUMM tam máme zvláštního zástupce Evropské unie, který sehrává úlohu v tom, že jakýmsi mediátorem stran tohoto konfliktu a navíc je místo ženevských mezinárodních diskusí. Zásadní změna dynamiky tohoto konfliktu může být způsobena pouze několika politickými změnami, demokratizačním a ekonomickým vývojem a posilováním důvěry mezi Tbilisi eh, a těmito dvěma provinciemi. Další spolupráce s aktéry v rámci integrovaného přístupu a s dalšími mezinárodními partnery je také nutná. Zároveň sama Gruzie sehrála klíčovou roli a je důležité, aby i nadále eh, se snažila dořešit tento konflikt a transformovat se. Mají mít také koordinovanou národní strategii, která má jít ruku v ruce s jasnou strategickou komunikací zaměřenou na gruzínské obyvatelstvo. V tomto kontextu máme za to, že nedávný balíček iniciativ, který gruzinská vláda přijala, je slibným krokem. Jsou to opatření, která mohou být ku prospěchu občanů na obou stranách administrativní hranice. Umožní to obchodní výměnu, mobilitu a vzdělávání. Tyto návrhy jsou navíc v souladu s evropskou politikou angažma s těmito regiony, které se oddělily od Gruzie. Podporujeme iniciativy, které stavějí mosty přes eh, tyto dělící čáry a chceme také řešit humanitární problémy. Před závěrem svého vystoupení se chci také krátce vyjádřit k gruzínskému ehm, příspěvku k CSDP a obecně k dialogu s Gruzií v oblasti bezpečnosti. Gruzie má stále větší zájem na spolupráci s Evropskou unii v oblasti bezpečnosti a obrany. Pro tuto chvíli Gruzie přispívá ke dvěma misím EUTM, a to od eh, února roku 2017, a potom tam máme EUTM eh, e Mali, tam přispěli jedním důstojníkem od roku 2016. Konzultace mezi štáby a účast na školeních, to je také součástí spolupráce Evropská unie Gruzie v oblasti CSDP. A v neposlední řadě, jak bylo zmíněno, máme k dispozici nový nástroj, a to neformální strategický dialog bezpečnosti. Ten první proběhl v Tbilisi v říjnu roku 2017. A Gruzie při té příležitosti vyjádřila zájem o posilování bezpečnostní spolupráce s Evropskou unii, a to konkrétně v oblasti posilování kapacit, v civilní ochraně reakci na katastrofy. Také vzhledem k nedávným požárům. A to tež patří, platí i pro oblast ochrany hranic a policie. Takže ve vztazích Evropská unie Gruzie se to hodně děje, máme iniciativy a představy o tom, jak chceme tuto spolupráci ještě posílit. Teď nebudu hovořit o Arménii a Azerbajdžánu, s tím, že pochopitelně pokud máte nějaké otázky, tak se rád pokusím na ně odpovědět, jak to půjde. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji vám, pane eh, Lorenci. A teď tedy naši dva experti, jako první paní Amanda Paul. Děkuji. Děkuji za pozvání. Je mi velkou ctí zde být. Já jsem faninkou Gruzie a o to větší je mé dnešní potěšení. Myslím si, že Gruzie eh, neměla úplně štěstí co do jejího geografického umístění. O moc horší už by to zkrátka nešlo. Myslím si, že kdyby Gruzie ležela o něco málo na západ, možná v západním Balkáně, už by asi byli na cestě do EU a pravděpodobně už by byli členem NATO. To je tragédie, protože Jižní Kavkaz to je oblast s nejhorší bezpečností a nejvyšší militarizací na světě. A to z té oblasti dělá oblast velice zranitelnou. Já mám 10 bodů, které chci zmínit, ale jsou stručné, nebojte, vím, že mám jenom 10 minut a omlouvám se, pakliže trošku přetáhnu. Za prvé, co se týká ruské okupace, myslím si, že si všichni musíme připomenout, že 20% Gruzie je i nadále okupováno Ruskem. Ta okupace zůstává nejvážnějším bezpečnostním problémem, jakému tato země čelí. Od, rok, od války v roce 2008 Rusko zvýšilo a konsolidovalo svou vojenskou přítomnost jak v Jižní Osety, tak v Abcházii. V zásadě eh, oba regiony se staly plně závislými na Rusku co do eh, své existence a Rusko tam kontroluje úplně vše. Jsou tam tisíce ruských vojáků, stovky kusů vybavení v obou regionech a tato dvě okupovaná teritoria jsou zvlášť užitečná pro Rusy, protože oni je používají pro eh, další vysílání své moci napříč regionem a vytváření nestability, kdekoliv je to výhodné. Samozřejmě eh, to není unikátním aspektem tohoto konfliktu, Rusko to dělá i jinde. Bod dvě. Tady jde o masová vojenská cvičení, která Rusko provádí. Podle nejnovější zprávy gruzínské státní bezpečnostní služby v roce 2017 Rusko provedlo více než 100 nelegálních vojenských cvičení v okupovaných územích, přičemž jedno z nejnovějších bylo 19. března letošního roku, kdy ruské ozbrojené síly spustily obrovské cvičení, které zahrnovalo vojáky z Jižní Osety a Abcházie i okupovaného Krymu. Celkem to bylo 8 tisíc vojáků a opět mnoho zbraňových zařízení, raketomety a jiné vojenské prostředky. To není hrozbou jen pro Gruzi, ale pro celý Jižní Kavkaz. Je to obrovské, obrovské bezpečnostní riziko, a je to riziko i pro transitní zařízení jako železnice, různé plynovody, ropovody a tak dále, které eh, se napojují na Evropu. Dirk se toho právě dotkl, ale já to zmíním také. To je tedy třetí bod, to je ten šestibodový mírový plán, který Rusko eh, neimplementuje. Jsou tam dva body, které zůstávají naprosto neimplementované, tedy za prvé, že eh, ruské síly se musí stáhnout, a to platí už od roku 2008, to neplatí, a za druhé volný přístup humanitární pomoci, to také neplatí. A už se tady mluvilo také o přístupu monitorovací mise EU. Já se ptám na otázku, jaké jsou konsekvence této neimplementace. No, vlastně se nestalo vůbec nic, pokud vím já. Za čtvrté, diskriminace proti etnickým gruzíncům, kteří žijí na okupovaném území a nelegální zadržování. E, v podstatě každý týden dochází k únosům blízko té takzvané hranice. Jeden z nejnovějších příkladů, o tom jste asi už všichni slyšeli, to byl Arkil Katonašvili, který zemřel ve vazbě, ve vazebním zařízení 23.2. za velice nejasných podmínek. Jaké byly konsekvence tohoto? Opět nemám pro vás žádnou odpověď. A e, opět ta otázka toho umělého vytváření hranic, jaké jsou konsekvence? Vůbec žádné. A to k tomu dochází poměrně často. Bod 6. E, hybridní válka, kyberútoky a dezinformace. Opět to je velice vážná bezpečnostní hrozba. To není v Gruzii nic nového, protože Gruzie čelila této hrozbě již celé roky dávno předtím, než se, te, než se ta hrozba dostala na agendu EU. Nicméně po válce v roce 2008 se toto hrozba navýšila. Bod 7. Militarizace oblasti Černého moře, to je opět hrozba pro Gruzii, nicméně pro celý region také. Gruzie je černomořská země a opět i toto intenzifikuje po nelegální anektaci Krymu ze strany Ruska. Z Krymu se stala v podstatě jedna velká vojenská základna. A Rusko eh, tím pádem tak integruje své vojenské schopnosti těmi základnami v Arménii, Gruzii, Krymu a v Sýrii, tím, že to je všechno napojeno na hlavní štáb v Rostovu nebo v Donu. Dále bod 8, konflikt na Horním Karabachu. To je další velká hrozba pro gruzínskou bezpečnost. Nejen proto, že eh, tam neustále dochází k porušování klidu zbraní. Eh, jak jsme viděli například před dvěma lety na čtyřdenní válce, z toho se může rychle vyvinout něco víc než jen porušení klidu zbraní. Může se to velice rychle vyvinout do eh, obrovské nové války. To by mělo obrovský dopad nejen na Armenii a Azerbajdžán, ale také na země celého regionu. Mělo by to dopad na regionální energetickou infrastrukturu a otevřelo by to dveře Ehm, ruským mírotvorcům, kteří by se do Náhorního Karabachu mohli vydat. A de facto by to mohlo vytvořit i tenze eh, mezi azerbajdžánskými a arménskými komunitami, které žijí v Gruzii. A pak už mám jenom dva body. Jeden vůbec nesouvisí s Rusy, týká se hospodářských a sociálních výzev. Je jasné, že dlouhodoba, dlouhodobý hospodářský růst je naprosto zásadní pro národní bezpečnost a tím pádem musíme zajistit silné a nezávislé vládní instituce a struktury. To je naprosto klíčové pro vytvoření gruzínské odolnosti a řekla bych, že zde vidíme velice pozitivní setrvačnost ze strany Gruzie v tom, jak se tam provádí reformy. Nicméně udělat toho musíme ještě mnoho, zejména co se týká posílení nezávislosti justice, trvalého boje proti korupci, posílení hospodářského růstu, vytváření více konkurenceschopnosti, tak abychom umožnili nové, vznik nových pracovních míst což by naopak snížilo riziko nezaměstnanosti, protože nezaměstnanost samozřejmě může lidi dotlačit eh, až do situace sociálních tenzí. A s tím souvisí posílení bez, energetické bezpečnosti. No a úplně poslední bod, ten se týká euroatlantské integrace Gruzie. Já si myslím, že oba tyto procesy jsou velice důležité pro posílení odolnosti té země jako takové. Dohoda o přidružení s EU je vlastně taková cestovní mapa pro reformu a jak už jsme slyšeli, EU již tak hraje velice důležitou roli v Gruzii tím, že tam posílá monitorovací mise a tím, že spolu předsedá Eh, ženevským mezinárodním rozhovorům, ačkoliv musím říct, že si myslím, že z nich se, eh, že se dostali do takové patové situace, když to řeknu hodně mírně, a nemyslím si, že bychom měli akceptovat status quo, co se týká těchto vyjednávání. Možná, že by tam mohla nastoupit trošku větší míra kreativity, abychom se snažili ta vyjednávání někam posunout. No a úplně nakonec Jde o vztahy Gruzie s NATO. Já si myslím, že nikdy ty vztahy nebyly užší než dnes. NATO pomohlo Gruzii transformovat, respektive transformovat gruzínskou armádu do armády západního střihu a Gruzie splňuje standardy NATO ohledně výdajů na obranu na rozdíl od mnoha jiných členských států NATO. Ale samozřejmě ten akční plán pro členství je stále ještě velice daleko. Můžeme jen doufat, že na červencovém samitu NATO dojde k nějaké, nějakému důležitému rozhodnutí ohledně posunutí tohoto vztahu na zcela novou úroveň. A pak ještě úplně jeden bod na úplný závěr. Další dva důležité kroky se týkají eh, regionální spolupráce a propojenosti. To je velice zásadní pro eh, posílení odolnosti a bezpečnosti a posílení hospodářských vztahů s dalšími důležitými aktéry, jako je třeba Čína. Viděli jsme, že Gruzie a Čína výrazně posílili své hospodářské vztahy. To je podle mě pozitivní, podobně jako posílení vztahu s Tureckem. Ráda bych zopakovala to, co říkal Dirk ohledně těch nových iniciativ gruzínské vlády ve věci obou okupovaných území. Řekla bych, že i to je velice pozitivní. Děkuji, omlouvám se, pokud jsem překročila desetiminutový limit. Děkuji vám mnohokrát, paní Pol. A teď má slovo Irakli Porkidze místo eh, senior vice president Gruzínského institutu strategických studií. Um, I also would like to uh, thank you for the invitation. Děkuji vám také mnohokrát za pozvání, paní předsedkyně. Byl to téměř školský úkol Eh, hovo- hovořit jako poslední, protože mnohé už bylo vyřčeno, ale chtěl bych dodat několik faktů a také poskytnout eh, širší pozadí k tomu, co se eh, děje, jaké jsou strategické cíle Ruska. Co se týče bezpečnostní situace přímo na místě. Rusko má přibližně pět tisíc ozbrojených mužů na těchto okupovaných územích je třeba říci, že je to včetně těch regimentů, které jsou z jižního vojenského eh, distriktu, jsou tedy, eh, už tedy integrovali tato území a poskytují takzvanou vojenskou infrastrukturu a také velení. Tímto vytvářejí aktualizovanou a zlepšenou e, informační síť po tomto území. E, pohraniční stráž FSS jsou e, stejné, jako Rusko využívá v jiných oblastech nebo v pohraničních oblastech Ruska. Je to zhruba 13 tisíc osob takže zhruba je to 13 tisíc eh, vojenského nebo eh, tedy pohraničního personálu. Eh, toto je tedy veliká výzva pro řešení situace. Potom, co se týče tedy infrastruktury na místě, jsou tam základny, které, jak už jsem řekl, se stále zdokonalují v průběhu času. Máme z toho ten pocit, že ruská přítomnost není zamýšlena jen tedy v projekci do Jižní Gruzie, když se podíváte na výbav, vybavení, na jeho množství, kvalitu, tak ta projekce síly zjevně má směřovat až za hranice e, Gruzie. A mají tam taktické e, rakety, e, útočné systémy, a kromě toho také rekognoskační neboli průzkumné eh, eh, jednotky a zařízení, helikoptéry, eh, lidskou sílu. Takže vidíme, že dochází k plné militarizaci této oblasti. Další bod, o kterém už se zde hovořilo, já bych snad něco dodal, soustředili by se to, to jsou cvičení. Došlo k intenzifikaci těchto cvičení v celé oblasti o které se hovoří, a to je trvalý trend v posledních letech. V roce 2018 eh, jsme neviděli zatím, že by se tato tendence měla měnit. V roce 2017 došlo eh, ke 178 zadržení, letos už to bylo 13 zadržení v každé oblasti, eh, každé tedy okupované oblasti. A to je obrovský problém pro místní gruzínskou populaci a také pro eh, vládu v Tbilisi. Tatunašvili a také Otrozoria musí být zmíněni v této souvislosti. Tatunašvili, tedy gruzínský občan, byl v podstatě unesen v Ahalkori, v okupované eh, městě eh, před nějakou dobou a pak byl nalezen mrtev. V dalším měsíci eh, jsme tedy očekávali, že, se, že jeho tělo bude vydáno, ale k tomu nedošlo. E, a na jeho těle eh, byly zjištěny stopy po mučení. Jak už bylo eh, řečeno, jeho tělo bylo předáno měsíc eh, po zadržení. Eh, tím přetrvává pocit beztrestnosti v těchto místech. Vražda Otrozory, k níž došlo mm, u okupační linie v Abcházii, také zůstala nepotrestána a okolnosti nebyly vyjasněny, formálně to nebylo vy, eh, vyšetřeno, i když eh, původně to vyšetřování začalo, tak eh, nemělo žádné další pokračování. Situace se zhoršuje kvůli tomu, že v těchto oblastech Eh, se vydávají pasy, dochází k pasportizaci, to jsou ilegální pasy, které vydávají eh, místní eh, ambasády v podstatě. A je evidentní, že vzdělávání v rodném jazyce pro obyvatele v gruzínské v Abcházii je problematické. Tam ten problém souvisí s odstraněním gruzinštiny jako jazyka vzdělávacího systému nebo eh, jazyka eh, vedení státu. A krok za krokem od roku 2015 se eh, začalo s odnímáním gruzinštiny ve škole. Rok po roce se od, odstraňovala výuka v ve škole, než v první páté třídě a potom dál a dál. Takže teď došlo k rusifikaci a Rusko do toho silně investuje prostřednictvím tzv. nevládních organizací, ale také eh, poskytováním eh, infrastruktur. Na místě totiž eh, tamní obyvatele nejsou schopni poskytovat takovouto službu jazykovou výuku ruštině, takže Rusko v tom výrazně pomáhá. Došlo k celé řadě nepředatelných odálostí, eh, které se dějí tedy po týden po týdnu nebo den eh, po dnu a tak plíživě se situace každý den eh, mění. Jak já se na to dívám, proč to Rusko dělá? Tato oblast má podle Ruska zůstat slabá. Rusko tam chce být všude pevně Eh, u moci. Eh, má tam samozřejmě své vojenské síly i eh, vedení a, a protože chce držet tyto distrikty i kvůli tomu, že tam je strategická spojnice s Tbilisi, tak je tu nadále hrozba, která se navíc rozvíjí dál. Pro Rusko se jedná o nelineární trvalou válku. My se nemusíme zaměřovat jenom na tu horkou fázi, eh, které došlo v roce 2008, ale vidíme, jak Rusko postupuje dál ve svém válečném úsilí. Tam jsou čtyři hlavní faktory. Ten první z nich je, že tato válka se tedy protahuje a je to taková nejasná linie mezi e, mírem a e, válkou, e, která se projevuje různými způsoby. Je to kombinace konvenčních a nekonvenčních metod Eh, hodně už jsme o tom eh, diskutovali i při předchozích příležitostech, také tam jsou státní i nestátní aktéři, což je případ nejen tedy Gruzie v poslední době, ale i třeba Ukrajiny. A za třetí to je eh, silné spoléhání na informační válku. A to je samozřejmě věc, která silně ovlivňuje Gruzii. A to proto, že Rusko má takovéto eh, prostředky eh, spravodajské přímo na místě prostřednictvím například nevládních organizací takzvaných a dalších aktérů. Proč to Rusko dělá? No já si myslím, že má tři hlavní strategické cíle. Za prvé je to především to, aby prosadilo jednostranný status quo, který tedy Rusko připravilo a vymyslelo, a e, nejen přímo na místě, ale aby se šířilo dál, tak to za druhé, aby tedy e, ukázalo své své postavení jak Gruzii, tak dalším aktérům, protože to, co se děje v Gruzii, má být znamením pro další. A, e, ukazuje jim tedy Rusko, že není alternativa proti tomu, co si přeje Kreml. A potom e, je to vlastně pokračování sovětské doktríny za, ze socialistické éry, z komunistické éry. Když hovoříme o křehké suverenitě státu kolem Ruska, tak to je přesně to, co má e, Rusko e, na mysli. Chce vytvořit takové širší území No a teď bych, myslím, už mohl ukončit svůj projev a ponechám prostor na otázky. Děkuji vám, eh, pane Popice, chci vám poděkovat eh, za to, že jste se zmínil o omezené suverenitě. Tato doktrína je skutečně uplatňována a musíme to mít vždy na paměti. My víme, že toto zasedání je organizováno společně i s dalšími výbory a eh, proto chci předat slovo panu eh, Karimovi. Paní předsedkyně, velice vám děkuji. Já se velice omlouvám všem kolegům a také našim hostům, eh, že jsem přišel o něco později, eh, protože jsem předsedal výboru o etickém kodexu, tak proto se velice omlouvám. Měl jsem jinou práci v Evropském parlamentu. Eh, chci poděkovat všem panelistům za příspěvky, které přednesli. Já jsem chtěl přednést úvodní poznámku, ale teď vidím, že spíš mohu všem poděkovat za příspěvky, takže bych to velice rád udělal. To, co dnes slyšíme, je Eh, že v určitém smyslu jsme se sešli právě včas, protože eh, dnes eh, později odpoledne se sejdu s protistranami z, z gruzínského parlamentu, kteří jsou zde v Bruselu na šestém zasedání parlament, výboru, výboru parlamentních mezi EU a Gruzií. Budeme se věnovat samozřejmě bezpečnostní situaci a v oblasti Jižního Kavkazu. Delegace Evropského parlamentu pro vztah s Jižním Kavkazem eh, bedlivě sleduje situaci eh, v odštěpeneckých eh, oblastech nebo regionech, včetně statutu a práv osob, které v těchto oblastech žijí a také těch, především kdo žijí blízko těch administrativních hraničních linií. Co se týče Abcházie a Jižní Osetie, Eh, tato politika vypadá poměrně jednoduše, protože za prvé my eh, potvrzujeme teritoriální integritu a suverenitu eh, těchto dvou oblastí a, a v rámci státu a také chceme mírové řešení konfliktu prostřednictvím vyjednávání a diplomacie, včetně ženevské velkých mezinárodních diskuzí a prostřednictvím monitorovacích misí EU a svážního zástupce EU e pro Jižní Kavkaz a gruzinskou krizi. Také stojíme Gruzii po boku eh, v eh, boji proti ruské dezinformační kampani eh, a v řešení situaci po konfliktu v těchto okupovaných oblastech a také Eh, snahu utlumit konflikt, podél eh, administrativních hranic. Naše delegace eh, podporuje pragmatický, konstruktivní postoj k obyvatelem okupovaných území v zájmu všech občanů Gruzie. Tato ochota k dialogu byla ilustrována před několika týdny při prezentaci gruzinského parlamentu a iniciativy mírové, eh, které mohou přispívat a eh, prospívat eh, obyvatelům na obou dvou stranách této administrativní pohraniční linie v rámci spolupráce a mobility. A také jde například o program liberalizaci víz, který sestavujeme to má velice přímý dopad eh, na eh, občany, kteří žijí na těchto okupovaných územích. Eh, také chceme mít programy přímo pro tato území, abychom mohli podporovat spolupráci občanů na obou dvou stranách těchto administrativních hranic a pro tyto populace je to velice užitečné také Eh, se chceme stavět proti eh, eh, ruské snaze destabilizovat tuto oblast a další plíživé pokusy Ruska. Vidíme například, že dochází v posledních měsících k vojenským cvičením. Moskva nedávno se rozhodla, že postupně bude integrovat některé jednotky z těchto území do ruských sil. Členové Evropského parlamentu musí uvažovat o tom, jak eh, lépe čelit těmto hrozbám a eh, potvrdit a stvrdit naši solidaritu s Gruzí. Také bych rád, kolegové, využil této příležitosti k tomu, abych zdůraznil jako předseda, že jsem učinil prohlášení ohledně zadržení gruzínského občana eh, Aršeta Tuševiliho v únoru tohoto roku. A já vím, že někteří kolegové se již o tom zmiňovali. Mnoho diskuzí se věnovalo samozřejmě bezpečnostní situaci v Gruzii, ale přesto bych rád, paní předsedkyně, řekl pár slov ohledně konfliktu v Náhorním Karabachu. Status quo není udržitelný. Tři eh, dekády tohoto konfliktu způsobili úmrtí mnoha civilistů, vojáků a to poškozuje sociální a ekonomický rozvoj celého regionu. Členové delegace eh, pro eh, Jižní eh, Kavkaz potvrzují a podporují snahu Minské skupiny snahu o mírové vyřešení konfliktu. Tyto snahy jsou úspěšně doplňovány akcemi Evropské unie na podpoření e, mírového postupu podél konfliktní e, linie, zejména při implementaci partnerství mírového uspořádání konfliktu e, v rámci programu pro národní Karabach. Co se týče Eh, těchto společností, jak Azerbajdžánu, tak dalších, aby je přivedli zpět eh, eh, k jednomu stolu. Evropský parlament vítá podporu Eh, evropské monitorovací mise jako takové. Kolegové také hovořili o tom, že mají, podporu, mají pokračovat další mírové rozhovory mezi Armenií a Azerbajdžánem. A to v konstruktivní atmosféře. Paní předsedkyně, na závěr bych rád řekl a připomněl, že Evropský parlament z 15. listopadu 2017 eh, doporučil komisi, radě a Evropské služby pro vnější činnost eh, ohledně eh, východního partnerství s ohledem na summit. Žádali jsme instituce, aby byla ratifikována nová dohoda mezi EU a všemi dalšími zúčastnými stranami ohledně dosažení pokroku v řešení tohoto konfliktu. To si myslím, že by byl důležitá páka, kterou můžeme použít. A vzhledem k tomu, že se blíží desáté výročí okupace eh, těchto území, tak eh, v parlamentu musíme eh, seriózně zvažovat, zda máme na to připomenout, máme, na, máme takto připomenout tuto věc například usnesením a to v rámci uzná této, toto usnesení eh, bychom měli hovořit o okupovaných územích a o vyřešení situace. Děkuji vám, pane Karime. Než eh, otevřu eh, diskuzi, ještě bych vám měla sdělit jednu informaci. Za dva týdny mise výboru SEDE odjede do Gruzie nejen, aby tam vedla politické diskuze v Tbilisi, ale pojedeme blíže k takzvané kontaktní linii v Abcházii tentokrát. K Zeglídi a dalším místům. A těšíme se na tuto návštěvu. Ještě než promluví další řečníci, eh, ráda bych eh, také požádala naše experty, až budou odpovídat, aby nám řekli případně něco také o dalších vývojích v Arménii, jak to tam například vypadá s občanskou společností, eh, protože ta je velice živá eh, v Armenii. A mě velice zajímá, eh, jak se na tento aspekt díváte. A nyní předám slovo panu Galerovi, prosím. Yes, thank you very much. Děkuji mnohokrát um, všem expertům, kteří na toto téma promluvili. Čas od času se vyplatí uh, udělat si přehled o tom, jak na tom jsme. A v souvislosti se situací v Gruzii musíme říci, že na jednu stranu ruská strana dále posiluje, dále instaluje eh, svá zařízení do infrastruktury okupovaných území. Už vlastně posledně, když jsme navštívili tu monitorovací misi a viděli jsme to pěkně zblízka, tak jsme tam viděli vojenská zařízení i eh, ta údolí v Osety, která tedy jsou severojižní a oni postavili silnici z, z východu na západ eh, napříč těmi údolími, což muselo stát miliony tu infrastrukturu vůbec eh, vybudovat. Takže musíme vzít na vědomí, že zde je obrovská, eh, že jsou zde obrovské vojenské kapacity a to jenom z toho, co jsme viděli, bez ohledu na to, co bylo schováno za kopečky. A my používáme ten termín borderization, to znamená vytváření hranic, což pak celou situaci ještě stěžuje. A na druhé straně bychom měli podpořit a přivítat veškeré kroky z gruzínské strany, které mohou být nápomocné vůči obyvatelům Abcházie nebo Jižní, Jižní Osetie. Byť v Jižní Osetii se zdá, že moc lidí nezbylo a ti, kdo tam e, zbyli, jsou dost pravděpodobně na straně e, ruských okupačních sil. Takže my bychom z naší strany měli přivítat všechno, co nějakým způsobem přispívá k tomu, že vlastně Gruzie těm lidem ukazuje, že patří ke Gruzii, tedy že mají přístup k zdravotnickým službám a jiným službám, které jsou jim prospěšné. To je rozhodně také důležitý příspěvek, který je potřeba, abychom z naší strany přivítali. Jak řekl předřečník, neměli bychom to desáté výročí toho rusko-gruzínského konfliktu nechat jen tak proběhnout, aniž bychom se k tomu alespoň vyjádřili z naší strany. A podobně jako v srpnu, tak eh, myslím třeba na červencové zasedání bychom měli něco, něco připravit, dát to na pořad jednání, protože v terénu ten konflikt zamrzl, ale je potřeba si jej připomínat. A to veřejně a na politické úrovni. Zajímavé by podle mě bylo, kdyby naši odborníci kromě popisu aktuální situace, kdyby řekli, co by doporučovali jak gruzíncům, co by tedy mohli gruzínci dělat navíc, nebo co by naopak neměli dělat do budoucna, a co bychom měli dělat my, co by mohlo být užitečné, abychom tu situaci začali nějak řešit a třeba až si Rusko řekne, že už je to celé moc drahé, abychom ten proces mohli nějak znovu nastartovat. Děkuji vám mnohokrát. Paní Claire Moody má slovo. Děkuji. Děkuji všem řečníkům za na nejvíc zajímavé příspěvky. Připojím se ke kolegovi Karimovi Eh, na zasedání výboru pro parlamentní přidružení, takže tam se na ta témata zaměříme velice detailně. A rovněž podporuji myšlenku usnesení v parlamentu v příštích měsících. Jak bylo řečeno, je potřeba uznat práci, jakou dělá Gruzie v tom, že tedy zachovává ten kontakt mezi lidmi, že má tu mírovou iniciativu, eh, což eh, nedávno prošlo parlamentem. Myslím si, že je potřeba reflektovat to, jak můžeme jim v této eh, úctyhodné práci pomoci, protože tamní vláda se hodně zasazuje o to, aby udržela ty vztahy co nejužší. Byť eh, je to v podmínkách, které rozhodně nelze označit jinak než za velice složité. Jak rovněž řekla paní předsedkyně, tento výbor navštíví Gruzii na začátku května, eh, je to ten první květnový týden, jakož to, bude to tedy mise výboru SEDE a bylo by užitečné získat od vás nějaké komentáře co do maximálního možného dopadu, jak tu misi tedy co nejlépe, co nejvíce využít. Hodilo by se nám dostat doporučení nebo eh, a, a také systémy se něco odvést co do poučení. To, co zaznělo o kyberbezpečnosti, opět eh, jak dál? Bylo by vhodné, abychom v rámci vztahu s Gruzií pracovali také na kyberbezpečnosti. A tím se dostávám eh, k tomu, co říkal Lawrence Meredith ohledně flexibility. V takovéto komplikované situaci, kde vlastně i ta reakce je složitá, protože eh, Ono tady budeme sice debatovat eh, o příštím víceletém finančním rámci, a eh, tedy jednak je zde ten krátkodobý horizont, ale i ten dlouhodobý horizont. Takže na co bychom se měli zaměřovat v té dané položce víceletého finančního rámce na podporu další práce v této oblasti? v tom, co jste říkal o flexibilitě. A nakonec eh, vlastně zopakuji opět to, co říkala paní předsedkyně. Vzhledem k tomu, že už jste tady, bylo by užitečné získat nejnovější informace o tom, co se děje v návaznosti na rezignaci arménského premiéra, co se děje v občanské společnosti a co se děje v Arménii obecně to. Děkuji, pan Štětina. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Vemte si prosím sluchátka. Děkuji. Naše diskuze se jmenuje Bezpečnostní situace na Jižním Kavkaze, zejména e, v Gruzii. Já to chápu, máme desáté výročí okupace Jižní Osetie, blíží se bude v srpnu a proto se e, akcentuje Gruzie. Přesto bych se připojil k vám, paní kolegyně, že bychom měli také posoudit už dnes, a chtěl bych vás poprosit o odpověď, jestli pár eh, premiéra Sarksiana, eh, bývalého prezidenta eh, Arménie, může zhoršit bezpečnostní situaci na celém Jižním Kavkaze, jestli může například zhoršit vztahy mezi Eh, Arménií a Ruskem. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Pana, paní Ana Gomeš, děkuji mnohokrát. Díky za uspořádání této diskuse právě v tuto chvíli. Podporuji to, co eh, říkali mý předřečníci, co se týče nějakého prohlášení parlamentu k desátému výročí eh, toho konfliktu. A abychom se zaměřili na to, co zkrátka a dobře můžeme udělat, abychom Gruzi přiblížili vlastně nám samotným. Přičemž eh, já jsem byla hlavní představitelkou eh, našeho týmu v minulých volbách a sledovala jsem tamní demokratický proces fungování parlamentního systému a odpovědnosti, což je podle mě také velice důležité a mohli bychom tam zajistit velké změny. Samozřejmě peníze by také mohly pomoci, protože mnoho z toho souvisí s novými metodami, novými způsoby interakce Zkrátka je potřeba posilovat tu dohledovou funkci ze strany parlamentu, dohled na fungující justici a tak dále. Chápu samozřejmě to, co eh, řekl pan eh, Pork Kidze, tedy co se týká eh, těch cílů ruské činnosti, tedy že tam je ten strategický cíl vysílat signály moci ještě nad rámec Gruzie, ale právě proto je Gruzie tak důležitá. Právě proto musíme podporovat všechno to, co dělá ruská populace za účelem odmítnutí této ruské agrese, této okupace. Musíme odolávat. A řekla bych například, že Michael Gáler hovořil o tom, že je důležité nabízet zdravotní péči lidem z Abcházie. Já jsem zrovna nedávno viděla velice zajímavý příklad na Kypru, tedy kdy ta jižní část Kypru nabízí bezplatné vzdělávání lidem ze severu Kypru, tedy z té okupované oblasti. A tím pádem vlastně eh, zajišťují velice zajímavé toky osob ze severu na jih což by mohlo být um, něco, co by mohlo fungovat jako protiváha té, tomu strategickému významu těch ruských továren eh, v tom území. Chtěla bych se zeptat, jakou roli tam hraje církev. Řekla bych, že ta role nebude moc pozitivní a že nebude dostatečně kontradikována sekulárními orgány. Musím rovněž říci, že a samozřejmě jsem plně solidární s Gruzínci, protože tam dochází k velice vážným incidentům, například umučení vražda pana Tatuna Šviliho. Vlastně svým způsobem, aby se tak řeklo, se Rusko střílí do nohy, protože nic z toho Eh, jim Gruzínce nepřiblíží, spíše to Gruzínce proti Rusům dále vyhrotí. Vy jste zmínili eh, nevládní organizace, samozřejmě můžeme zmínit také zájmy biznisu a i politické úrovně, kde bychom mohli vidět snahu zavírat před incidenty tohoto druhu obě oči. Pro mě to je něco, co ale ignorovat nemůžeme. Nejde pouze o to, že bychom chtěli zastavit Rusko, že bychom chtěli skoncovat s ruskou agresí a s tím vysíláním mocenských signálů do jiných zemí, kromě Gruzie. Jde také o to, že chceme skoncovat s takovým tím ruským způsobem řešení problému uvnitř Gruzie. A v tomto ohledu si myslím, že nesmíme mlčet o jiném případě, eh, který byl také předmětem Eh, usnesení našeho parlamentu, tedy unesení azerbajdžánského novináře Afgana Mukarliho v Gruzii. Tehdy se eh, totiž objevily informace o tom, že mohl být unesen dokonce za součinnosti gruzínských orgánů, což je velice, velice varující. A v mezidobí pan Afgan Muktarli eh, dal rozhovor, kde říká, že ta součinnost tam byla a že jde až do nejvyšších úrovní až k aktuálnímu premiérovi a, e, a k panu Ivanišvilimu. A podle mě si toto žádá při nejmenším parlamentní šetření v Gruzii a to bychom měli podpořit. Musíme podpořit gruzínský parlament v této věci, protože ono nestačí skoncovat s Ruskem. Je naprosto zásadní skoncovat s ruskými maníry podle mého názoru. O to jde, když hovoříme o tom, co je v sázce, chceme-li Gruzii přivést blíže k nám a posunout Gruzii dále na té demokratické cestě. Takže tak, eh, také by mne zajímalo, eh, jak říkal pan Štětina, o, eh, slyšet nějaké informace o Arménii, ale také o Azerbajdžánu. Nesmíme přehlížet fakt, že došlo k velice vážným odhalením zrovna tento týden, kde šlo o to, že azerbajdžánské orgány aktivně prosazovaly korupci evropských úředníků a dokonce i europoslanců, aby eh, se zakryla manipulace ve volbách. A eh, šlo také o velice vážná odhalení eh, která jsme zjistili z vyšetřování právního státu na Maltě a v tom, jak se do toho laundromatu, takzvaného do té pračky peněz, zapojovali Azerbajdžánci, souviselo so konec konců i s tou vraždou eh, Dafne Karone Galicie, tedy novinářky, vraždou novinářky na Maltě. Děkuji. Děkuji vám. To byla, myslím, poslední žádost o slovo v rámci této debaty a tím pádem poprosím naše panelisty, aby eh, zareagovali, reflektovali zmíněné poznámky, odpovídali na dotazy a tak dále. A začneme panem eh, Meredithem. Řekla bych, že eh, dámo a pánové, každý dostanete takových nějakých šest minut na odpovědi, dejme tomu. Takže pane Meredith, prosím. <clears throat> Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji vám všem za vaše zajímavé připomínky a otázky. Na 6 minut je toho hodně. Ještě, že mám po levici EAS, která nám nenaváže a odpoví na politické otázky a připomínky, které nebudu schopen vměstnat do svých 6 minut, především co se týče Arménie. Tam si myslím, že by bylo logičtější, aby odpovídala Evropská služba pro vnější činnost. Pochopitelně už se spolupracujeme, ale já je nechám, aby byli těmi hlavními, kdo odpoví. Soustředuji se na Gruzi kvůli tomu, že tak byla nazvána tato schůze. A myslím si, že by bylo příliš ambiciozní probrat celý tento region. Kdybychom probírali na, na Horní Karabach, tak bychom potřebovali zvláštní schůzi. Jedním z klíčových témat bylo, co nejvíce pomůže, jak působit. My máme za to, a konec konců o to se i snažíme, že všichni ti, kteří pomáhají vytvářet eh, kulturu konstruktivního dialogu a spolupráce by měli být podporováni. To je ta hlavní myšlenka. Všichni ze zkušenosti víme a známe z podobných a jiných konfliktů, že jsou lidi s tvrdší retorikou a že to má dopad na populaci. vzbudit chuť po změně a konstruktivní spolupráci, to je to nejdůležitější. Finanční podpora, kterou by chtěla komise podporovat, pochopitelně je podmíněna dynamikou probíhajícího konfliktu. Takže chceme vytvořit podmínky pro další spolupráci. Hovořili jsme hodně o bezpečnosti Někteří se soustředili spíše na ta tvrdší bezpečnostní témata. Odkazovalo se zároveň ale k sociálnímu rozvoji. Jde ovšem také o mentalitu lidí, o touhu po změně. Tak, aby se mohlo komunikovat opravdu se všemi občany Gruzie. Pro Evropskou unii je to probíhající kontinuální proces slaďování not, tak říkajíc, v rámci institucí. A v této příležitosti chci poděkovat paní předsedkyně na toto zaseda, za pozvání na toto zasedání. Je velice důležité, abychom mohli komunikovat o tomto rychle se měnícím konfliktu. Já nepoužívám sousloví zmrazený konflikt, protože si myslím, že to řádně nepopisuje žádných konfliktů v tomto regionu. Když se podíváme na poslední události, tak si opravdu nemyslím, že to je zamezlý konflikt. Takže já se budu držet slov nevyřešený konflikt, tak to nazval summit a konec konců v tom také tkví naděje na určitou změnu. Ať už půjde o tento finanční rámec, anebo o další, a musím tady hovořit dosti opatrně, je mi to jasné. Řekl bych, že kdykoliv nastane krize, potřebujeme rychlou reakci a zároveň si potřebujeme nechat trochu manevrovací prostor pro to, jaká přesně opatření budeme financovat. Já vím, že to je trochu problém pro rozpočtový orgán, nicméně je to nezbytným předpokladem úspěšné podpory mediace. Já jsem před lety se účastnil dialogu mezi Bělhradem a Prištinou a pokud by eh, tento smysl pro pochopení neexistoval na obou stranách, tak bychom nebývali byli tak úspěšní. Pochopitelně všechny konflikty jsou jiné, ale chceme se z těch předchozích poučit. A dosáhnout maximálního účinku s těmi nástroji, které máme k dispozici. Já mám na starosti za generální ředitelství dlouhodobé vztahy, především v bezpečnostní oblasti. V rámci letošního rozpočtu připravujeme bilaterální rozsáhlý program. Posilujete jejich zájem o bezpečnostní dialog. Tady nejde jenom o bezpečnost v úzkém slova smyslu. U konfliktu musíme mít otevřená vrátka pro různé intervence, ať už jde o zemědělství, zdravotnictví, školství. Často jde o malé částky, které je potřeba rychle zaplatit. Stávající nástroj pro mír a stabilitu je zásadní, protože je schopen reagovat rychle a je flexibilní. Jak budeme říkat těm nástrojům, o tom nechť rozhodnou ostatní, mohli to tak říci, ale soustředil by se na jejich flexibilitu. A teď ještě dvě krátké připomínky na pár vteřin. Kybernetická bezpečnost je absolutně klíčová oblast. Určitě bude součástí balíčku, který jsem právě popsal. Za druhé, strategická komunikace. V této oblasti podporujeme gruzínskou vládu a naše podpora je také klíčová. Děkuji. Uh, Mr. Lawrence. Děkuji, pan Lawrence, prosím. Děkuji, paní předsedající, a děkuji, vážení poslanci a poslankyně, za širokou škálu otázek. Bude těžké je všechny zodpovědět, alespoň částečně vím 6 minut. Začneme u Arménie, protože o té jsme zatím moc nehovořili. Já jsem do září minulého roku působil v Arménii a musím říci, že za čtyři roky, které jsem tam byl, jsem v podstatě každý rok pozoroval protesty. V letošním roce ale tyto protesty mají trochu jinou povahu. Stávajícím výsledkem je, že stávající premiér, tedy bývalý prezident, rezignoval. My jsme to vzali na vědomí a z našeho pohledu je zcela zásadní, aby se tato situace rychle a mírovými prostředky vyřešila. Vnitrostátní dialog, do kterého budou zahrnuty všechny zainteresované strany, základním předpokladem tohoto řešení. Evropská unie se bude těšit na spolupráci s Armenií, na uplatňování ambiciozního programu Evropská unie Arménie v souvislosti s partnerskou dohodou, která byla podepsána a parlamentem Arménie v roce 2018, snad i se souhlasem Evropského parlamentu s naším cílem posilovat demokracii, právní stát a lidská práva a vytvořit prosperující a odolnou ekonomiku a sociální systém. Teď k otázce, o které se diskutuje možná ještě šířejí v Evropské unii než v Arménii. Týká se to Ruska, a dopadu té jejich v uvozovkách sametové revoluce na vztahy mezi Arménií a Ruskem. Vedoucí představitel a protestující Nikola Pašiňan na tiskové konferenci prohlásil eh, pár věcí, které byly důležité a může z nich vyplývat odpověď na tuto otázku říkal, nejsem pro ruský, nejsem pro západní, jsem pro arménský. My si to analyzujeme tak, že že tyto procesy jsou trochu opožděnou odpovědí na ústavní reformu, na základě které se prezident stal premiérem, což se zjevně nelíbilo řadě lidí, mladých lidí, a ti se vydali do ulic. Jde zde také o hospodářskou prosperitu této země a o budoucí vyhlídky, které lidi mají či případně nemají. To Totež platí pro domácí reformy, včetně reformy soustředící se na boj proti organizované trestné činnosti. Takže já to nevnímám geopoliticky a myslím si, že bychom to neměli jak se nafukovat. Je potřeba dělat rozdíl mezi těmito protesty a protesty, které probíhaly v jiných zemích tohoto regionu v minulosti. Teď, co se týče Náhorního Karabachu. Máme zprávy sdělovacích prostředků o tom, že dochází k navyšování a soustředování vojenských kapacit, ale nepřebíhejme událostem. Odpověděl bych tím, že 23. dubna Minská skupina apelovala na všechny strany, aby učinili veškerá opatření, která jsou potřebná pro snížení tenzí a aby se setkali se stranami co nejrychleji k intenzivním jednáním vedoucím k trvalému vyřešení tohoto konfliktu. Jak víte, postoj Evropské unie je v tom, stojí v tom, že podporujeme snahu spolupředsedu Minské skupiny. Jak říkal místo předseda parlamentní delegace. Status quo je neudržitelný, to je signál, který vyslal pan předseda Tusk během návštěvy azerbajdžánských a arménských prezidentů v Bruselu v roce 2017. A kromě toho to také zopakovala v roce 2017 a 2018 paní Mogherini. Po krakovském ujednání a zvyšování opatření na posílení důvěry a uplatňování dohod, ke kterým dospěli prezidenti v rámci tohoto konfliktu, jsme také zaznamenali určitý vývoj. S vaším dovolením nyní k Gruzii. Ptali jste se, co může ještě udělat Gruzie a co může udělat Evropské unie. My jsme říkali Gruzii vždy, že tento konflikt má dvě úrovně. První s Ruskem a druhý s provinciemi, které jsou trhly. A nesmíme na to zapomínat. A z toho důvodu jsme přivítali tuto novou mírovou iniciativu, která si myslím, že je slibným krokem a apelujeme na Gruzii, aby pokračovala tímto směrem, přijala to v parlamentu a potom komunikovala s těmito otrhlickými regiony, byť tedy řekli, že o to nemají zájem, ale prostě to je proces, který nějakou dobu trvá a vyžaduje si politické angažmá. Evropská unie i nadále neuznává ale komunikuje. To je přístup, který bychom měli používat více a měli bychom hledat také příležitosti v asociační dohodě DCFTA pro celé území Gruzie. K Arčilovi k tomu se také vydali prohlášení a sledujeme tuto nešťastnou událost. Co se týče záležitosti Mochtaly, tak já už jsem odpovídal nedávno na otázku k ústnímu zodpovězení a říkal jsem, že také o tom budeme hovořit s Gruzí během dialogu o lidských právech, který právě teď probíhá v EAS. Takže vězte, že sledujeme tuto kauzu a komunikujeme s ní jak s gruzinskými, tak s azerbajdžanskými orgány. Čím se dostávám k Azerbajdžánu jenom velice stručně, Evropská unie bere v úvahu zprávu Rady Evropy, která byla schválena před dvěma dny, týkající se porušení etického kodexu a korupce v souvislosti s Azerbajdžánem. Vnější vyšetřovatel situaci sleduje a ukazuje se, že parlamentní zhromáždění Rady Evropy bude na to reagovat a ukazuje, že nebude tolerovat korupci. Evropská unie se bude těšit na to, že Rada Evropy provede konkrétní doporučení, která byla obsažena ve zprávě. Bude to důležité pro zajištění stability a důvěryhodnosti parlamentního zhromáždění. Děkuji. Thank you, sir. Mrs. Děkuji, paní Amanda Paul, prosím. Děkuji. Jenom velice stručně bych učinil jednu připomínku k Arménii. Vývoj vnímám pozitivně, a blahopřeji arménské společnosti k tomu, co se děje. Občanská společnost se stává opravdu mocným aktérem prosazujícím změnu způsobem, který dříve nebyl možný. Ukázali, že nebudou akceptovat takovou zprávu věcí veřejných, která v Armenii běží už desetiletí, že chtějí žít v demokracii a v právním státě. Takže to vnímám velmi pozitivně. Nicméně, tato hra zdaleka nekončí. Protesty stále probíhají na ulicích a není jasné, jaké budou další kroky. Budu doufat, že arménské orgány eh, se dále zdrží použití síly, protože pokud použijí sílu v této další fázi, tak by to mohlo mít opravdu zásadní dopady. Co se týče Ruska, Rusko se k tomu moc nevyjadřovalo, protože je to pro ně dosti složitá otázka. Jeden aktér zmizel, ale není to jediný aktér arménského politického spektra, který zastupuje ruské zájmy. Takže Rusko tady eh, v zákulisí hraje řadu her. Nechtějí vybičovat Arménsku proti ruské sentimenty, které existují již v některých jiných zemích. Očekávám tedy, že tuto hru budou hrát velmi opatrně. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet během nadcházejících dní a týdnů. Tak či onak to určitě bude mít dopad na náhodní Karabach, protože prezident Alijev bude mít nového vyjednavacího partnera v mírovém procesu, a to po velmi dlouhé době. Stejně tak doufám, že nedojde k žádným nesmyslům v tom smyslu, že by se snažili využít vakua, které tímto vzniklo kolem tohoto konfliktu, což konec konců jsme v minulosti viděli. Takže dojdeme, že nedojde, doufáme, že nedojde k žádnému zásadnímu porušení klidu zbraní. Teď k tomu, co by mohla ještě udělat Gruzie. Já mám za to, že Gruzie by měla vycházet ze stávajících eh, prováděny opatření. Je potřeba, aby byli kreativní a dále komunikovali s obyvateli Jižní Osity a Abcházie. Měli by spolupracovat s občanskou společností a s dalšími aktéry v Gruzii. Je potřeba vytvořit jednotnou frontu více aktérů, tak aby gruzínská společnost věděla, co se děje a aby nedocházelo k misinterpretacím či špatnému vnímání situace, což občas může být problém. Já si myslím, že Kypr je dobrým vzorem. Ne možná pro řešení konfliktu, protože to se nám zatím tedy nepodařilo, ale minimálně je to zdroj zkušeností a osvědčených postupů. Tyto dvě komunity mnohého dosáhly. Řešení ještě nemají, ale komunikují. Tisíce Kypřanů přecházejí z jedné strany na druhou. Doufáme, že se to tam vyřeší, ale už teď se z toho můžeme poučit. Evropská unie by měla podporovat každým možným způsobem gruzínské iniciativy. Máme desáté výročí války a proto je potřeba k tomu něco říci, a zamyslet se nad tím, co by se ještě dalo udělat proti pokračování těchto masivních porušování lidských práv a navyšování a soustředování vojenských kapacit. Já vím, že to není zrovna oblíbené slovo, ale slovo sankce by se mělo dostat na pořad jednání. Protože nevím, proč v jednom konfliktu používáme sankce, zatímco u podobných činností na gruzinském území se otázka sankcí nedostane na pořad jednání. Já vím, že je velmi nepopulární mluvit o sankcích, ale přesto si myslím, že bychom se k tomu měli uchýlit. Děkuji, pan Porkidza, prosím. Děkuji. Já začnu s protesty a potom se přesunu k Rusku a Arménii k těmto vztahům a potom k Baku a nakonec pár připomínek o Gruzii. Rád bych souhlasil s ostatními, že vývoj v Armenii je důležitý nejenom pro tuto zemi, ale pro celý region. Mám ale pár připomínek týkajících se povahy těchto protestů. Zajímavé je, že i v Armenii se o tom hovořilo jako o protestech mládeže. Takže možná, že opravdu tam je určitý generační prvek, na který nesmíme zapomínat. Další připomínka se týká socioekonomických důvodů. lidé mají už delší dobu pocit, že se nic nemění. Když si čtu projevy odborníků a články, tak je vidět v těchto protestech i socioekonomický prvek. Přestože Arménie uzavřela SEPu, a přestože se vydala na evropskou cestu, byť si uvědomujeme, že tato cesta je dosti vymezená. Navíc tam máme otázku Eurazijské unie. Tentokrát se ale, mohli to tak říci, nepodařilo obyvatelstvo oblbnout. Vidíme, že vždy má smysl do těchto zemí investovat. A mám za to, že to byla velká chyba Sarkasiana, který si myslím, že se pustil do příliš ambiciozní hry. to i mnozí jiní v tomto regionu. To je tedy jeden aspekt. Bude zajímavé to sledovat, jak se to bude vyvíjet. Půjde o převod moci, anebo půjde pouze o kosmetické změny? Teď bude zajímavé vidět, jestli budou předčasné volby. A celá otázka je, kdo ty volby bude řídit. Myslím, že všichni se zhodují na tom, že občané se musí znovu vyjádřit ve volbách. Bojí spolu jednotlivé frakce a otázka zní, jestli ty volby povede vláda, anebo ta dočasná vláda, jak ji říkají, kterou povedou vedoucí představitelé protestujících. Takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. Je důležité, že ty protesty pokračují a že počty protestujících neklesají. Je to proces, který pokračuje, který zatím neskončil. Mnoha z nich se vyjadřuje velmi vítězně, přitom si ale myslím, že ještě nevyhráli. Teď, co se týče Ruska a Arménie a vlivu na to tedy. Armenie se opravdu cítí uzavřená mezi eh, dvěma kameny. A tyto změny nemusí nutně vést k reorientaci či nějaké rychlé změně. Ta změna bude trvat z ekonomických, z obchodních důvodů, v tomto hodně závisí na Rusku. Energie to tež. Tam Arménie zásadně závisí na dodávkách především plynu z Ruska. Kromě toho také otázka Arménsko, Arménie, Turecko a otázka Karabachu. Je tam řada otázek, kterými se budeme muset ještě zabývat. Bude to všechno trvat. Teď k protestům jako takovým. Zajímavé je, že Rusko mlčí. Někdo měl pod, někdo říkal, že možná Rusko zaspalo a nestačilo reagovat. Druzí říkají, že to pro ně není zase tak významné. Já myslím, že je to trocha obého. A určitě je možné se z toho ponaučit. Co se týče Gruzie, co mohou obě strany dělat? Tady bych rád souhlasil s tím hodnocením, že nejde jenom o boj s Ruskem na mezinárodní aréně, ale také o boji s Ruskem v Gruzii. Co se dá udělat tedy? Za prvé je potřeba zajistit, aby Rusko z toho mělo větší náklady. Výdaje. Je potřeba, abychom měli jasný diplomatický jazyk. Sankce to je důležitá věc. Já také nechápu, proč gruzínská vláda nechce, sank- nechce tlačit na sankce kvůli těchto okupovaných území. Já to vnímám jako problém, a to z toho důvodu, že z Tbilisi jak se nezaznívají tyto hlasy. Ale myslím, že by se prostě měli zamyslet nad sankcemi. Já vím, že to není populární příliš o tom zde hovořit, ale přesto si myslím, že je to důležité. UAM je velice důležitá, mělo by to pokračovat. Je potřeba i nadále v tomto pokračovat, pokračovat v podpoře. Ruská deklarace o nevy, nepoužití síly, to si myslím, že je velice důležité. Teda, pardon, Gruzie učinila toto prohlášení o nepoužití síly, Rusko to neudělalo, bylo by důležité, aby to udělalo. Pokud Rusko se jasně nevyjádří v tomto smyslu, že nebude využívat síly, tak to nikam nepovede. Teď k tomu, co může udělat Gruzie spoustu věcí. Zmínil jsem pár. Gruzie ale má problém v tom, že s Ruskem nebojuje dost vnitřně. Uvnitř. Otázka je, jak se chce Gruzie vnímat, jak se chce vyvíjet. Mnozí v Tbilisi říkají, jsme nejlepší v EAP, jsme v první řadě a to stačí. A tento relativizující přístup je problematický, protože máme problémy. Především pluralismus. Protože politická scéna není rovnocená, je značně pokřivená směrem k vládě a má to politické aspekty, jako například roztříštěná opozice, slabé vůči osobnosti, ale také tam jde o neformální zprávu věcí veřejných, chcete-li, mohli to tak říci, nedostatek odpovědnosti, sdělovací prostředky, pluralita sdělovacích prostředků, soudnictví, to je další problém. Ale Gruzi a Gruzinci, myslím, mm, si zaslouží podporu. Co může udělat Evropská unie s tím? Já si myslím, že řada z těchto problémů bude pokračovat. Otázka je, jak to bude vypadat s perspektivou členství. A vím, že to není jenom otázka Gruzie a vím, že to není zrovna populární téma, ale kdyby tomu tak bylo, tak by se tím zásadně změnila povaha pobídek pro elity. Protože asociační dohoda a proces je elitami vnímán jako něco byrokratického. Je to chyba, ale prostě tak to je. Děkuji. Děkuji. A bohužel už nemáme další čas, přestože to tedy bylo velice zajímavé. Děkuji mnohokrát členům panelu a s vaším dovolením jim zatleskáme. Thank you and please stay. We Děkuji a klidně zůstaňte, protože nás čeká hned další bod na pořadu jednání.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 Kolegové, prosím, zaujměte svá místa. Chtěla bych vás požádat, abyste zaujali svá místa. Děkuji vám. Další bod na pořadu jednání je kybernetická bezpečnost misí a operací v rámci SBOP. Je mým potěšením zde přivítat zda význam, dva významné hosty. Pana Štefana Hubra, který je vedoucím divize pro podporu misí na SVČ a pana Nila Paula, který vede tým kybernetické obrany v EUMS, také na evropské služby vnější činnosti. Takže naším tématem je kybernetická obrana. A já bych vám hned chtěla předat slovo. Možná nejdříve týmu eh, pro kybernetickou obranu a následně si vysledneme, jaké akce a politiky eh, tedy pořádá eh, divize pro podporu misí aby zajistili správnou úroveň eh, kybernetické ochrany. Prosím, máte slovo, pane Níle Paule. Děkuji vám mnohokrát za laskavé přivítání a úvod. Ze všeho nejdříve bych vám chtěl dát stručný přehled eh, na těchto průsvitkách, které ukazují eh, šest misí, deset občanských misí, Eh, šest je vojenských, máme 2000 zaměstnanců, z toho asi polovina je z členských států vyslaná, pak máme 500 zhruba místních zaměstnanců, pak tam máme kontrahované zaměstnance a v těchto deseti civilních misích máme takové zvláštnosti, že máme velice ehm, nízký počet pracovních míst, protože v rámci SVČ naše ehm, kompetence IT byly vedeny na centrální úrovni a to má své mm, mm, klady i zápory. V případě eh, kybernetické obrany možné tedy napadnutelnosti e, s kybernetickými prostředky. To je určitá výhoda. Takže jsme separovali síť e, a každá mise ji má nezávislou. Také máme určitý, mm, určité různé stupně připravenosti na jednotlivých misích a snažíme se je všude navýšit. To je ta druhá strana mince. Vzhledem k té štíhlé struktuře, kterou máme, eh, vedení eh, SLA eh, mise má svoji právní subjektivitu, máme servisní dohody servisního týmu, který je schopen reagovat na nadále události. A mm, stejně jako jsme to udělali v jiných eh, politických eh, oblastech, eh, máme kontaktní body a také jsme identifikovali tedy pozice A a D a máme zde také experty zde na místě, kteří se k nám připojili. Od příchodu těchto specialistů jsme začali harmonizovat a posilovat naše schopnosti reagovat na různé události a e, toto je dokument, který byl přijat a byl tady připraven e, tak, abychom integrovali do civilních misí také otázku kybernetické bezpečnosti. Je to v podstatě dodatek e, k dříve Eh, dříve přijatému koncepčnímu dokumentu eh, týkající se vojenských eh, operací. Je tu několik konkrétních kroků, které zdůrazňují potřebu mít spolupráci mezi civilními a vojenskými misemi, případně složkami a také identifikovat rizikový profil a rozdíly týkající se například logistiky, protože se jedná o dva různé zdroje rozpočtových položek a tady také různá rozpočtová pravidla. Rozdělení dokumentu zajišťuje, že že vedoucí misí eh, budou schopni identifikovat Eh, zranitelná místa, identifikovat eh, oblasti, kam mohou eh, přijít takovéto kybernetické útoky, jsou schopni zhodnotit riziko a mm, přijímají opatření, aby zmírňovali tato rizika. A mm, také, aby byli schopni se spamatovat z takovýchto kybernetických útoků, aby byli schopni je řešit. Koncepční dokument je pouze koncepční dokument, eh, takže není ještě plně aplikován. A poskytuje přehled úlohy eh, kybernetické informační služby, což znamená, že v podstatě máme přístup eh, k mnoha specialistům spravodajským v INCEN a to je zejména co se týče plánovací a přípravné fáze misí. A v tom plánovacím eh, eh, procesu to znamená, že eh, rozpočet a další aspekty plánování už musí obsahovat různé nebo zvážení různých činností a od samého počátku tedy už je do toho začleněna i kybernetická bezpečnost. Je tedy součástí našich eh, předpokládaných operací. Tento dokument věnuje význam eh, fázi eh, vedení těchto činností, otázku sítě, informační a komunikační, také školení, eh, řízení a správě a rozvíjení kapacit. Chtěl bych vám poskytnout přehled implementačních fází v civilních misích. Jak jsem se zmínil, máme tedy eh, v těch hlavních sídlech eh, kybernetické nebo mm, technické experty, Jedním z našich hlavních úkolů je posilovat network, nebo tedy zasíťování mezi specialisty eh, na jednotlivých misích. A zajišťujeme to, aby mise byly součástí meziinstitucionálního eh, eh, síťové kontraktu s kybernetickými experty a zabezpečením kybernetickým. To samozřejmě přináší i určitou administrativu s tím spojenou, eh, tak aby, eh, mis, aby tedy vedení misí eh, mohlo kontrahovat a nemuselo vypisovat zakázky Ehm, samozřejmě, že s tím souvisejí i plány a jejich vytváření. A teď zavádíme odstavec, který je velice konkrétní eh, a týká se požadavků eh, na kybernetickou bezpečnost a zmíním se o třech bodech. Je to tedy zhodnocení hrozby, vytvoření tedy toho ohniskového bodu v každé misi a eh, hlídání kybernetické bezpečnosti a politika s tím související. Už jsem se zmínil o e, dohodě na úrovni jednotlivých e, služeb, což je nyní teď e, rozšířeno i na další služby. Máme dva, dvě úrovně služeb. První je volný přístup a potom to jsou placené služby. My Teď hovoříme o tom, co experti nazývají eh, testem eh, penetrace a eh, zvládání incidentů. Ehm, tyto prvky už se postupně zavádějí, například ne, v ukrajinské a gruzinské misi toto už je uplatňováno. Možná bych také měl podotknout, že To všechno je poměrně nedávné. Začali jsme v roce 2016 toto aplikovat, ale většina té implementace začala probíhat až v roce 2017. Civilní mise jsou reprezentovány eh, v kybernetické eh, pracovní skupině a řídícím eh, mechanismu a to je důležité, protože eh, vidíme také, že tu jsou rozdíly eh, v systémech IT mezi různými institucemi. Instituce mají podobné struktury, sdílejí platformy a civilní mise mají oproti tomu se vlastní lokální systémy. V současné době pracujeme na vytváření platformy pro civilní mise, a proto je důležité, abychom také byli součástí eh, tohoto systému řízení a také té pracovní skupiny pro kybernetickou bezpečnost. Eh, co se týče dovedností pro eh, kybernetickou bezpečnost, začlenujeme je do popisu práce na, u různých pracovních míst. Máme bezpečnostní pracovníky, experty A to eh, se samozřejmě odráží i tedy v plnění funkcí eh, místních zaměstnanců. Ehm, nyní konkrétně k případu Ukrajiny. Já jsem asi klikl příliš rychle. Takže případ eh, Ukrajiny. Počet kybernetických eh, útoků po majdanských událostech vypadá následovně. V důsledku toho všeho tedy eh, jsme vytvořili plán, eh, provedli jsme kybernetický audit a začali vytvářet nové kapacity. Organizace mise je tedy připravena na kybernetické útoky a Máme plány, eh, máme cvičení, eh, zvládání incidentů a je to jedno z našich hlavních priorit ohledně kybernetické bezpečnosti. Ohledně řízení a zprávy řečník uvádí, pravděpodobně nemám úplně stejný text na obou místech. Co se týče SOP, to je implementace a vývoj, nebo tedy ehm, eh, standardního operačního postupu, jeho rozvoje a uplatňování. Eh, v tomto jsme hodně pokročili a z té operační stránky, tedy to, co se týče aktérů eh, bezpečnostního sektoru, poskytujeme školení, agenturám zaměří na prosazování zákonů, 40 tisíc uživatelů eh, bude eh, vyškoleno a následně vyzkoušeno a tyto agentury na prosazování zákona eh, dále pokračují v této spolupráci. Zabýváme se také kvalitou, eh, tedy kontrolou kvality výsledku. V roce 2017 eh, jsme podpořili agentury na Ukrajině zaměřené na kybernetickou bezpečnost eh, v oblasti prosazování práva zákona eh, a poskytli jsme jim tedy školení prostřednictvím akreditované společnosti, akreditované radou konkrétně. A tím se blížím k závěru této velice rychlé prezentace Děkuji vám mnohokrát. Nyní má slovo pan Neil Power. Prosím. Dobrý den. Mé jméno je Neil Powell, jsem šéf eh, týmu pro kybernetickou ochranu v rámci direktorátu CIS. Jsem velice rád, že jsem tu a když dovolíte chvíli, budu hovořit o vojenském aspektu společné obraně bezpečnostní politiky. V naší oblasti byl formální tým zřízen v roce 2012, tehdy to byl jeden člověk, od té doby se to eh, rozrostlo na dva a půl lidi, eh, což reflektuje zájem o tuto doménu zvýšené hrozby a reakce, které musíme vyvinout v práci v této oblasti. Uvědomujeme si, jak jsme více závislí na propojených systémech v civilní oblasti, ale platí to také pro eh, vojenskou oblast. Eh, tyto IT systémy jsou tzv. critical enablers pro naši aktivitu. Tak, eh, tento snímek to je jen tak, abyste si udělali představu o kontextu naší velicí struktury kterou máme, protože máme zásadní rozdíl mezi civilní stránkou a vojenskou stránkou celé věci a v rámci vojenské stránky mezi operacemi a misemi. Zdůraznil bych, že co se týká strany operačního velení, tam máme eh, ty opera, ta, ta operační velitelství, která nám nabízejí členské státy, máme evropské operační velitelství, což nabízí SHAPE a, uh, aranžmá Berlin Plus a pak máme operační centrum, které máme v rámci EUMS. Ehm, takže eh, ty tři operační mise, takzvané exekutivní mise, které dnes běží, eh, tedy podpora, kterou mají, je poskytována těmi hostitelskými státy v rámci tedy kybernetických obraných eh, činností, ochrany sítě, akreditace a bezpečnosti. Takže je to, řekl bych, daleko obšírnější, než jak to vypadá u misí. A ty exekutivní operace UNAFOR, Med, Sofia, a e, ta, ta se tedy říká, e, řídí z Itálie Opat Alanta, to je tedy britské velitelství a Op Altea v Bosně a Hercegovině, to se řídí e, z Shape v rámci aranžma Berlin Plus. Až do loňského roku my se běžely nezávisle s řízením MPCC, což vidíte tam na snímku, Eh, vedlo k velice pozitivním dopadům, tedy že šlo, došlo ke koordinaci činností v této oblasti. Samozřejmě je to stále v plenkách a pozice v rámci této organizace zatím nejsou vůbec naplněné. Jedna z těch pozic je i pozice eh, pro kybernetickou obranu. Nicméně my jako vojenští, eh, vojenští důstojníci EU Eh, tam poskytujeme expertivu. A tak, jak, expertizu. A tak, jak se to bude rozrůstat, bude tam více příležitostí pro začlenění dalších řešení a dovedností, které eh, získáváme z jednotlivých misí, tak jak jsou dnes jinými slovy, jsou to většinou komerčně poskytovaná řešení. No, kromě MPCC tam vidíte také CPCC, to znamená civilní plánování a, a, a chování. A propojení tam je taková ta jednotka koordinace, to je dnes virtuální záležitost, ale v budoucnosti čekáme, že se to rozroste, protože ty civilně vojenské synergie se stanou stále důležitějšími. Jak tam na tom snímku také vidíte, je tam zkrátka e Mecic. Tam se zaměřujeme na politické aspekty a e, před schválením a spuštěním nějaké otevřené operace nebo mise zajišťujeme, že budou k dispozici všechny aspekty pro velitele dané mise, aby mohl převzít svou odpovědnost. Jinými slovy jsou to ty operační plány, plány mise a všechny ostatní náležitosti. Tak, součást naší práce bylo eh, vyvíjení evropského eh, konceptu pro kybernetickou obranu. To byla práce v, roku, v roce 2016. Nakonec to, na, nakonec to v listopadu 2016 schválil Evropský vojenský výbor. Eh, jak vidíte, eh, záměry byly dva. Jednak zaměřit se na odpovědnosti, principy, procesy, aby se poskytly pokyny pro plánovací týmy, operační velitele v tom smyslu, co musí ten velitel dělat, co musí všechno zvažovat, když se připravuje na potenciální misi nebo operaci. A za druhé, Šlo také o to, abychom poskytli takové pokyny na vysoké úrovni pro členské státy v rámci přípravy na eh, taková nasazení, jaká se mohou v budoucnu objevit v rámci těch misí. Rád bych rovněž zdůraznil, že zde je také terminologický aspekt. Hovoříme o kybernetické bezpečnosti, kybernetické obraně. Eh, my to velice, velice simplisticky rozdělujeme, tedy kyberbezpečnost se týká eh, civilní domény a kyberobrana se týká vojenské domény. A rozhodně v kontextu toho konceptu, jak to popisujeme, Eh, to je použitelné, ale terminologie je daleko širší otázkou. Zatím nemáme vůbec standardizovanou terminologii a záleží na tom, s kým mluvíte, tedy s kterým členským státem, tak tam to všude interpretují různě. Jinými slovy, to je poměrně složitá záležitost, eh, proto bychom to měli řešit v určit, vždy v určitém kontextu. Velice stručně tedy ten koncept kybernetické obrany, ta struktura, která byla přijata, tam na pravé straně snímku vidíte seznam těch oblastí nasazení, tam máte personál, doktrína, leadership, takže tam pokrýváme celou řadu oblastí. A e, klíčová oblast je ta vlevo, tedy tam jsou ty principy, tam identifikujeme ty zásadní věci, které musíme zvažovat pro operace a mise, například Zkrátka tyto dovednosti nemůžete jen k něčemu přilepit, musíte to tam započítat hned od začátku, vlastně ještě předtím, než ten proces plánování a spuštění mise nebo operace je započat. Spravodajství eh, a hodnocení, tedy vyhodnocení rizika, kam jdete, jaké je tam prostředí, konec konců to řekli i kolegové, to je všechno velice důležité. Musíte vědět, na co budete muset zareagovat. A já vždy říkám, můžete se připravovat, můžete plánovat, ale stejně tak důležité je mít možnost reagovat a zotavit se po nějakém případném útoku. Musíte tam mít eh, zkušené pracovníky, veterány, kteří chápou, jaké tam je prostředí. Hovoříme tedy o civilní a vojenské eh, straně operace, ono je to velice často združeno. A pak je tam také ten právní aspekt. Potřebujete eh, právní poradce, lidi, kteří chápou prostředí, v jakém se pohybují, aby mohli identifikovat správný postup v dané situaci. Co tam není, ale je stejně tak důležité, je aspekt financování. Je jasné, že do Atény jdeme přes atenský mechanismus, tam hledáme financování, pak se předloží nějaká referenční částka na začátku mise nebo operace, pak velitel mise si musí pojistit, že ta kybernetická obrana byla náležitě zvážená, aby měl dostatečné prostředky, které bude potřebovat. A nejde pouze o technologii, jde také o všechny ty ostatní aspekty, které vidíte na snímku na pravé straně. Teď mi dovolte proběhnout eh, to, čemu říkám signifikantní následné činnosti, eh, tedy eh, to, co podnikáme od doby, co ten koncept před nějakými 15 měsíci vznikl. Aktuálně vyvíjíme standardní operační postupy pro kybernetickou oblast, tam spolupracujeme s operačním velitelstvím a MPCC Eh, snažíme se prosazovat tedy tu standardizaci a snažíme se také poskytovat určité reportingové procesy, které mm, ve finále se vrátí do SVČ a vlastně tím pádem do EU v případě, že by došlo k nějakému vážnějšímu incidentu. Co se týká eh, té požadavkové strany věci, eh, tak tam máme zavedený tzv. requirements capture process, čímž si stanovujeme požadavky pro danou operaci, zaměřujeme se na eh, vojenské schopnosti, které budeme potřebovat v, daném, v, dan, v dané situaci a hlavní cíle, jinými slovy, identifikujeme eh, identifikovali jsme to, že kybernetické schopnosti jsou prioritou pro nás je potřeba být schopni se vypořádat s určitými kvantitativními problémy, nasadit určitý objem prostředků. A pak jsme se bavili o tom, v, jakém, v rámci jakého standardu budou pracovat, jaká tam bude interoperabilita, kdo to všechno bude poskytovat. Co se týká eh, vzdělávání, školení a cvičení, ETT vidíme, že e, tady je stále větší a větší potřeba. Musíme přispívat na, e, k, uspořá, k pořádání e, vojenských cvičení. Zprávě skončilo cvičení Milex 18, kde jsme spolupracovali se španělským velitelstvím. Aktuálně začínáme plánovat víceúrovňové cvičení, které proběhne později v letošním roce a proběhne zároveň s cvičením Apache, tedy to je združené cvičení EU NATO. Takže tam připravujeme požadavky z naší strany, eh, připravujeme podněty pro evropskou eh, školicí skupinu v oblasti kyberbezpečnosti a připravujeme také procedury ohledně vzájemného uznávání cvičení, která provádíme, tak abychom eh, se mohli vzájemně od sebe poučovat. Co se týká stránky rozvoje nových dovedností, spolupracujeme s celou řadou aktérů, kteří Eh, nám v rámci projektových kybertýmů poskytují nové poznatky a v rámci eh, aktuálně probíhajících dvou projektů se také od sebe učíme. Další bod je, že přispíváme vlastně i do sdělení komise, například do sdělení z, z září loňského roku, abychom zajistili, že v rámci toho dokumentu budou, bude posílena stránka e, eh, požadavků na kyberbezpečnost. Možná si pamatuje, že v rámci toho sdělení v jedné příloze byl takový vzor, který se zaměřoval na krizový reakční mechanismus. Na tom stále pracujeme abychom zajistili, že aktivita společné obrany bezpečnostní politiky bude koherentní s procesy reportingu pro evropské instituce. Tak, to bude z mé strany všechno a rád se vyjádřím k vašim dotazům. Děkuji vám, oba pánové. To bylo eh, velice, velice detailní, ale na nejvíc zajímavé téma. Řekla bych, že je velice důležité, abychom eh, i dál získávali aktuální informace z této oblasti. Říkám si, zda bych chtěl třeba pan Gáler něco říci. O ano, v první řadě se musím omluvit za to, že jsem měl jiné závazky, proto jsem tu nemohl být. Nicméně eh, k té poslední věci, která tady zazněla, jsem zjistil, že tady máme takové, tak, takové zajímavé vyjádřivo, skoro je to takový pocit deja vu, ehm, když mluvíte o těch aktivitách, kde mluvíte o tom, že tedy eh, vyšší požadavky na vzdělávání, školení a cvičení. My jsme velice podobnou formulaci měli ve své zprávě, ke které já jsem byl zpravodaj. Tam šlo o výroční zprávu ohledně implementace společné obrané bezpečnostní politiky. Tam se hovořilo o tom, že musíme budovat odolnost prostřednictvím vzdělávání, školení a cvičení a posilováním eh, vzdělání a znalostí v oblasti kybernetické obrany. Tak je to něco, co pochází od vás, nebo je to spíš něco, o co se zajímají členské státy. Kdo je motorem v této oblasti? Protože my máme členské státy, které to mohou protlačovat, anebo je to spíš na vás, abyste vy aktivizovali členské státy jako takové, aby si vůbec uvědomovali, o co jde. Takže kdo je ten, kdo je proaktivní? No a když to formulujeme eh, tím stylem, že tady máme určitou vzdělávací školicí krajinu, znamená to, že tady máme nějakou síť národních center, která by byla propojená a spolupracovala by na nějaké intenzivnější úrovni. Děkuji. Děkuji, Claire Moody. Chce vystoupit? Ano, děkuji. Jako kolega Gáler se chci omluvit, že jsem zde nebyla na celou prezentaci Věřím, že nám ty snímky e, pošlete. Bohužel já mám termíny, které musím stíhat, tak jsem tu nemohla být celou dobu. Mám několik bodů. Jednak e, to se týká toho přeřazování v rámci tedy v rámci toho, jak jste říkal, že reagujete na útoky. Eh, je SVČ v pozici, kdy dostává nějaké eh, agregované informace, kde by zjistila, kdo je za kterým útokem, třeba když už k němu dojde? A potom z té poslední části té prezentace jste hovořil o práci, která probíhá co do spolupráce s jinými organizacemi. A já si říkám, jaké procesy jsou k dispozici, co se týká sdílení informací s NATO. Ale také ona je to velice rychle se vyvíjející situace. Vzniká celá řada nových technik a nových problémů. Dochází k nějakému sdílení know-how, tedy nejen mezi EU a NATO, ale třeba já nevím, že by přicházeli lidé z jiných oblastí. A pak se chci zeptat na definice. Ehm, třeba nějaký kyberincident. Ty definice jsou sdíleny členskými státy a SVČ? Tedy, když se řekne kybernetický útok, chápe to každý stejně? No, a potom tedy ještě ta příprava mise by design, že tedy ta kyberobrana musí být začleněna hned od začátku, nejen, že si někdo pak nakonec vzpomene, no jo, vlastně, aha, ještě kyberobrana. E, takže já si myslím, že to jste vlastně pokryl. Dobře, to byla Claire Moody, e, místo předsedkyně našeho podvýboru, paní Ana Gomez. Děkuji mnohokrát. Ono to je šokující. Tak vás tak poslouchat. Protože pokud jste se na té vojenské stránce posunuli tak, že jste se zdvojnásobili na dva a půl lidi, No tak to upřímně nevím, jestli mám e, plakat nebo se smát. Spíš bych asi plakala. A fakt, že zatím není žádná integrace kyberbezpečnosti a kyberobrany, a to v době, kdy víme, že čelíme integrovaným hrozbám, to je naprosto neskutečné plítvání prostředky. Vlastně v době, kdy prostředky v první řadě nemáme. Vlastně to je strašně málo investic do něčeho, co je naprosto zásadní. Jak jste říkal, critical enablers našich misí obrané politiky. A to nemluvím o našich záměrech vybudovat eh, silnější, robustnější eh, kybernetickou obranou bezpečnostní strategii. No takže díky, že jste nám o tom řekli, eh, řekla bych, že budeme mít hodně otázek na ty, kteří jsou odpovědní. Já vím, že vy jste spíš ti, kteří trpíte těmi důsledky toho všeho, snažíte se plně využít to, co nemáte. Chci se zeptat, do jaké míry je Spojené království faktorem, který zabraňuje lepší interakci civilních a vojenských struktur. Do jaké míry by e, něco změnilo mít trvalé velitelství pro společnou obranou bezpečnostní politiku a do jaké míry, e, vy jste zmínil příklad Ukrajiny, já si myslím, že Ukrajina to je ta mise, kde asi ty kybernetické útoky hrozí nejvíce. Do jaké míry eh, to platí a jakým způsobem je možné, že to nevedlo k větší míře investic do této nutné infrastruktury. Díky, zkrátka díky, že jste nás o tom informovali. Eh, děkuji. Tolik tedy otázky z pléna a teď poprosím oba panelisty, aby zareagovali na položené dotazy. A prosím za prominutí, protože já teď budu muset odejít, poprosím kolegyni Claire Moody, aby převzala předsednictví našeho podvýboru než se vrátím. Navrhuji stejné pořadí, takže nejprve pan Huber a potom pan Paul. Já chci připojit pár připomínek ke vzdělávání a výcviku. Tady určitě existuje velké povědomí členské státy o to mají zájem. Ale teprve začínáme vytvářet pozice pro kybernetickou oblast na misích, takže se budeme muset spolehnout na členské státy a jejich kapacity. Jsou to všichni vyslaní pracovníky, takže doufáme, že členské státy nám poskytnou jednotlivce, kteří mají žádanou kvalifikaci. Vím, že mají stejný problém jako my všichni a to, že odborníků na kybernetickou oblast je málo. Takže je tady problém s nerovnováhou poptávky a nabídky. Nicméně z diskusí členskými státy vyplynulo, že mají velký zájem o školení a vzdělávání a že jsou ochotny posílit operační sekce na misích, sekce, které budou schopny poskytnout takováto školení. Teď další připomínky týkající se BIS. Proč je důležité to mít včas? Je to celkem jednoduché. Všechno je, co stojí. Pokud máme vyhodnocení rizika, ze kterého vyplývá, že úroveň ochrany dokumentu musí být vyšší, no tak to něco stojí. A musí se to započítat do uh, diskusí BIS s členskými státy. Totež platí pro ochranu informačních aktiv, jejich používání archivace, to prostě taky něco stojí. A snažíme se to zapracovat v časnějších fázích. Paní Gomeš se ptala na stálou centrálu, jestli by tedy v tom byl nějaký rozdíl. Jak jsem říkal, já tam působím dva roky a když jsem přišel, tak jsme měli tři národní odborníky. Teď jich mám jednoho celých tři národní odborníky, teď jich mám šest a další tři se nabírají, takže na civilní straně udělali veliké úsilí, protože členské státy se rozhodli, že použijí podporu parlamentu. A já jsem v loňském roce, respektive na konci roku 2016, dostal sedm pozic. V loni v prosinci členské státy souhlasili, takže teď najímáme pět dalších do statistiky a IT. Ale u IT v podstatě jdeme z jednoho, teď abych si to přepočítal, na osm. To je hodně ale možná, že to pořád nebude dost. A navíc tam nešly žádné škrty u misí. Ale když si srovnáme referenční hodnotu na IT pro rata u některých institucí, tak jsme v podstatě na 2,4% zaměstnanců v IT, což je podobně na tom i Evropská služba pro vnější činnost, zatímco tady na sekretariátu rady nebo v parlamentu jsou ta procenta daleko vyšší, ale snažili jsme se zásadně ano, permanentní centrála, zásadnější, by nám, nějak, by nám dost pomohla. Kolega šéf IT, když jsem ho před dvěma lety navštívil, mě řekl, no s pěti lidmi nic neudělám. No, není to úplně pravda. To prostě tak člověk jenom tak hodí do placu, ale pokud chcete mít slušnou infrastrukturu pro IT a být řádně připraveni na kybernetické útoky, tak opravdu potřebujete systém, potřebujete oddělení. Na vojenské straně máme ředitelství pro CIS, e, zatímco my máme část sektoru v rámci oddělení. Ale na civilní straně došlo k velkému pokroku, tedy z jednoho na osm. Okay, thank you, thank you for the questions. Um, Děkuji za vaše otázky, pokusím se odpovědět. Co se týče školení a vzdělávání. povědomí členských států narůstá. Čili jak narůstají počty, tak do misie operací je přispíváno znalostí. A z toho jsou přínosy. Kdo zatím stojí, jaká hnací síla? No je jich více. My tlačíme co do požadavků a požadavky dáváme skupině pro vojenské školení a také IDA za to má zodpovědnost v rámci třeba kapacit, personálu, výcviku. To je také součástí jejich práce. Takže členské státy se také účastní ve svůj prospěch i ve prospěch Evropské unie. Takže tedy obé, řekl bych. Nedávno jsme komunikovali se a aby zavedli do své struktury vyhodnocovací platformu. Má to být k prvnímu září, pokud tedy budou souhlasit zaměstnanci, čili to je pozitivní krok. Teď v širší perspektivě máme řadu poskytovatelů kybernetického školení, což je skvělé. Nicméně otázka je, jak dobré to školení je. Dostaneme se k otázce vzájemného uznávání. Potřebujeme tady nějakou referenční hodnotu, podle které posoudíme, co je dostatečně dobré a co není. Tak když se bude školit, abychom potom věděli, co to školení vlastně je. A na tom se teď bude pracovat. A to také v, ve spolupráci s NATO. Co se týče spravodajského aspektu, tak pochopitelně spravodajství je důležité, musíme být schopni poskytnout informace o hrozbách, Prostředí je dynamické, nemůže se hodnotit staticky, je potřeba neustále sledovat. Spolupracujeme se s pravodajským odvětvím, snažíme se získat více informací, ale pořád to ještě není dokončeno. A v této oblasti se dá udělat určitě více. Doufám, že se situace zlepší. Co se týče sdílení informací, včera proběhly diskuse mezi EU a NATO a jedním z aspektů bylo sdílení koncepcí. Vytvořili jsme tady zvláštní cestovní mapu pro sdílení koncepcí mezi Evropskou unii a NATO. Čili shodli jsme se na tom, jaké informace můžeme sdílet. Kromě toho také máme neformální výměnu informací a spolupracujeme s kolegy v NATO a v širší celé komunitě, tak abychom věděli, o, e, vzájemně věděli o své činnosti. To je určitě pozitivní. Spojené království to bych radši přenechal dále. Co se týče velikosti našeho týmu, tak ano, máme tým malý. Na vojenské strategické úrovni máme stále více práce, Snažíme se to řešit v rámci IOMAS. Na strategické úrovni máme i další, takže do kybernetické práce se zapojí ostatní. Je důležité, abychom byli schopni jasně podložit a e, své mise tak aby tedy, když chceme od členských států peníze a jiné zdroje, tak je potřeba tu žádost dostatečně podložit. A taky vzhledem k tomu, aby členské státy potom byly schopny poskytnout ty zdroje, které potřebujeme. Co se týče kybernetické bezpečnosti a obrany, tam spolupracujeme se, s civilními kolegy. Iniciativa v rámci MPCC a společná koordinační buňka, to je něco, co se postupně rozvíjí a následně tedy bude poskytovat i další přínosy. a také, sekrujeme, eh, také spolupracujeme s otázkou bezpečnostní politiky. Určitě by se dala ta spolupráce posílit, protože v každém případě čelíme podobným hrozbám. Teď, co se týče Spojeného království, tak to úplně nespadá do mé kompetence, takže se k tomu vyjadřovat s vaším dovolením nebudu. A kolega zodpověděl na otázku týkající se stále centrále, takže děkuji vám. Já vám také mnohokrát děkuji oběma za vaše prezentace a za odpovědi na otázky. Určitě budeme v kontaktu. Right, colleagues. I'd like to... Kolegové, já bych teď eh, ráda, abychom eh, se zaměřili na další bod na našem pořadu jednání, jímž je memorandum o porozumění mezi EIB a EDA. A za tímto účelem jsme uspořádali výměnu eh, názorů a chci zde s velkým potěšením eh, přivítat pana Denise Rožera, který je ředitelem eh, evropských synergií a inovací v rámci Evropské obrané agentury a pana Gunra Muenta, který je ředitelem pro inovaci a konkurenceschopnost v EIB, Evropské investiční bance. Financování Eh, evropské obrané snahy, jak víte, je velice složitá záležitost. Ze strany komise EDAIP eh, e a eh, budoucí obraný fond mají silně podpořit spolupráci na různých projektech zaměřených na obranu. A jednotlivé instituce se zabývají těmito problémy z různých eh, úhlů pohledu. Takže vytvoření takového toho společného nebo spolupracujícího finančního mechanismu, který se bude zabývat na eh, vojenské technologie, na technologie dvojího užití eh, a také ukazuje, na vůli dobrou eh, všech aktérů eh, skutečně dosáhnout pokroku. Ale každý ambiciózní eh, pokrok musí následovat stejně ambiciózní realizace. A já bych ráda od těchto našich hostů slyšela, jaké projekty budou zahájeny jako první, jaké procesy s tím souvisí, jaké Eh, eh, procesy, tedy souvisí s PESCO a eh, kdo bude mít benefit z těchto projektů. Takže nejdříve ze všeho slovo panu Rogerovi. Děkuji vám mnohokrát. Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, především bych rád poděkoval výboru SEDE a místo předsedkyně paní Mudy za velice laskavé pozvání. Je pro mne potěšením a ctí mezi vámi být a promluvit před vámi ohledně spolupráce mezi Evropskou obranou agenturou a Evropskou investiční bankou. Jak všichni víte, EDA byla ustanovena k tomu, aby podporovala radu a členské státy v úsilí zlepšit eh, kap- obrané kapacity EU v rámci zvládání krizí a k podpoře eh, společných, eh, společné obrané politiky. Snižování eh, rozpočtu na obranu ale vedlo k, tedy, k, k, k soustředění na určité oblasti. Zhodnocujeme tedy dlouhodobá rizika. Od roku 2015 jsme se zaměřili na mezinárodní bezpečnost a to nás vede k tomu, abychom se znovu obrátili eh, pozornost na obraný sektor a také související eh, rozpočet. A z toho vyplývá také globální strategie EU a nedávné rozhodnutí Evropské komise a také implementace ustanovení smlouvy, jako je stálá struktura spolupráce neboli PESCO. EDA vždy trvala na jedné věci. Významu lépe vynakládat prostředky, které máme. Takže 27 členských států, které se účastní tohoto, vytvoření tohoto rozpočtu, jsou druhým největším aktérem po Spojených státech. Nejde tady o částku, ale o to, jak je využita tato částka. Spolupráce, harmonizace a konsolidace různých sektorů eh, obraného průmyslu nás musí vést k tomu, abychom zlepšovali kvalitu výdajů na obranu. V prosinci 2013 Evropská rada žádala EDA, aby eh, zkoumala, jak fisk fiskálně a finančně spolupráci podpořit. To vedlo k několika různým opatřením, eh, například kolaborativní programy v rámci společné obrané politiky. Tato spolupráce s Evropskou investiční bankou je toho tedy Eh, plodem spolupráce mezi těmito dvěma institucemi eh, vedlo k memorandu o porozumění, které bylo podepsáno v únoru 2018 eh, výkonným ředitelem Choledemekem a místopředsedou Frostepem EIB. Silně jsme přesvědčeni o širokém potenciálu této koalice k kvalitnímu vynakládání veřejných prostředků a navýšení bezpečnosti evropských občanů. Co se týče zprávy řízení a politik eh, těchto jednotlivých organizací, eh, chceme eh, říci, že toto memorandum má čtyři hlavní výstupy za prvé podporovat v rámci mandátu jednotlivých účastníků implementaci velkých evropských iniciativ přispívající k evropským ambicím v oblasti bezpečnosti a obrany, včetně podpory eh, konkurence schopnosti evropského obranného průmyslu za druhé rozvoj a účast EIB eh, na činnostech agentury k tomu, aby byl politický dialog mezi EDA a EIB, podporovaly se synergie a efektivně se podporovaly eh, obrané eh, kapacity členských států a za další výměna expertních zkušeností mezi tedy finanční a obranou oblastí. EIB a EDA budou spolupracovat na tom, aby identifikovali eh, příležitosti investiční pro banku. A tomu se bude pojit i adekvátní financování takovýchto eh, projektů. Tak, aby se posil investice, posílila se současně s tím i konkurenceschopnost eh, evropského obraného eh, průmyslu a mm, mm, bezpečnost občanů společně budeme podporovat naše tedy společné spoluhráče, tedy členské státy. Eh, což vyžaduje různé druhy expertízy a také spolupráci, jako je PESCO, a také konkrétní nástroj. To je spolupracující finanční mechanismus nebo finanční mechanismus pro spolupráci SRM. Eh, zatím není všechno stanoveno eh, zcela do detailu a neměně členské státy mohou mít zájem na to, aby se připojili k jednotlivým projektům, a nechtějí možná se účastnit hned teď, protože k tomu možná teď zrovna nemají vhodné e, prostředky. My bychom neměli e, ponechat stranou tyto možnosti eh, různé spolupráce v různých časových obdobích. E, za kontroly eh, kolegy 80 eh, miliard eh, může být využito, ale když se hovoří o této spolupráci, můžeme říci, že jednotlivé projekty se týkají spíše milionů než miliard. Snažíme se pomáhat členským státům, aby byly schopny v těchto projektech také patřičně motivovat eh, pro Evropskou investiční banku své eh, projekty. Eh, cílem je vytvářet kolaborativní projekty. Podle našich zkušeností kolaborativní, kooperativní projekty trpí nedostatkem synergie nebo výměny informací a Potom dochází ke špatnému vynakládání nebo špatné kvalitě vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů a e, neuskutečněných příležitostí. V rámci práce agentury členské státy mohou e, využít sdílených zájmů o různé e, typy projektů na zvyšování kapacity. A Právě díky tomu naše spolupráce může být e, úspěšná. E, vyžaduje to ale určitý čas, e, tak abychom umožnili různé druhy smíšené spolupráce jednotlivých členských států. Nejdříve musíme vytvořit systém odložených plateb a předběžných, eh, předběžně udělených prostředků pro členské státy. Potom je tu druhý pilář, eh, pilíř zaměří na spolupráci mezi členskými státy na projekty, například až budou dokončena vyjednávání o projektu. Evropská investiční banka vyjedná eh, rámcová ustanovení týkající se úvěrových položek pro každý jednotlivý členský stát. Už nemáme tlumočení, ozývá se ze sílu. A tlumočníci by vás chtěli laskavě požádat. Zda byste mohl hovořit pomaleji. Dobře, anglicky. Budu hovořit pomaly. Cílem je otevřít tedy úvěrové položky každému účastnícímu se členskému státu s patřičnou částkou a fixní úrokovou mírou. V tomto scénáři EDA bude využívat různé expertní znalosti k tomu, aby hodnotila projekty eh, poskytnuté jednotlivými členskými státy, co se týče jejich eh, způsobilosti eh, podle pravidel EIB. Stále ještě diskutujeme s EIB a členskými státy ohledně detailů úlohy této agentury při validování projektu. Zejména vzhledem ke složitosti a detailnosti e, technologií a produktů dvojího užití, EIB může mít zájem na nárůstu e, investicí do eh, oblasti eh, bezpečnosti a obrany. A já jsem přesvědčen, že kolega o tom řekne něco více. V tomto kontextu měli bychom, pokud bychom to měli udělat, tak eh, Můžeme eh, vyslat eh, naše experty na podporu spolupráce s EIB. Eh, konkrétně by mohli analyzovat potenciální využití určité technologické položky, zda tedy může mít dvojí charakter, zboží dvojího užití, nebo zda se jedná o čistě vojenské využití, anebo převážně civilní rozměr, nebo zda se jedná o zboží, které má smíšený rozměr, jak Eh, také můžeme hodnotit technologickou úroveň. Eh, čím, mé, čím je nižší technologická připravenost, eh, tím více se můžeme zaměřit na aplikaci technologií a také máme vytvářet budoucí perspektivu trhu a zabývat se tím, zda má být tedy jediným recipientem ministerstvo e, obrany, anebo zda tam mají být ještě jiní příjemci a jak lze prostřednictvím takovéhoto projektu přispět e, k celkové bezpečnosti a obraně EU. Agentura Máte různé další, různé činnosti a další mohou ještě být uh, e, identifikovány tak, abychom mohli zjistit, které které eh, projekty jsou vhodné k takovéto podpoře od Evropské investiční banky. Tato agentura by měla také eh, napomáhat eh, přípravě takovýchto projektů tímto způsobem. Další rozvoj se bude bývat mm, vývojem kooperativních projektů, se měří na posilování e, bezpečnosti občanů. Například projekt PESCO určitě může využít toto financování, e, které e, bude umožněno prostřednictvím tohoto programu. Vyjednáváme eh, program finanční, který by měl být eh, odsouhlasen ideálně před koncem roku. Eh, chci zdůraznit to, že tento proces má být plně komplementární s dalšími iniciativami, jak jste se zmínila už, co se týče Evropského eh, obraného fondu, Evropská komise eh, pracuje na vytváření finančního souboru nástrojů, které mají podpořit kooperativní agendu. EDA je konzistentním aktérem v tomto úsilí a nemá tedy jen tu skupinu expertů, kteří se zabývají potenciálními nástroji, ale také sdílí eh, expertízu svých pracovníků. Navíc Recipročně Evropská komise se nyní účastní eh, řízení SFM a tím zaručuje, že tyto nástroje se budou pohybovat tedy paralelně a zcela transparentně. Proto jsme přesvědčeni, že SFM bude hrát významnou úlohu prekurzora a následně může být integrován do, eh, do té sady mm, nástrojů, pokud si to budou členské státy přát. Na závěr bych rád zdůraznil několik klíčových poselství. Za prvé, EDA pracuje na incentivizaci a posílení spolupráce. Pomáháme rozvíjet konkrétní řešení a e, dodat je našim e, a dodávám našim e, příjemcům. Spolupráce je zcela dobrovolná, členské státy se mohou rozhodnout, především zda si přejí se připojit a následně zda si přejí dosáhnout podpory EIB. Rád bych zdůraznil ještě jednou, že tu není žádná povinnost využívat těchto nástrojů eh, a že zainteresované členské státy mohou tedy tento toolbox využívat. Spolupráce je důležitá. Umožňuje racionalizovat veřejné výdaje v oblasti obrany. My plně respektujeme eh, pravidla EIB a jejich status. V této chvíli pracujeme striktně eh, v rámci, v současném rámci politiky EIB. Pokud by bylo zapotřebí nějaké modifikace eh, politiky půjček ze strany EIB. Bylo by na členských státech, aby se tím zabývali. A e, tuto činnost by tedy ne, e, neprováděla naše agentura, záleželo by to na iniciativě členských států. Můžeme poskytovat expertní zkušenosti e, Evropské investiční bance anebo jiným zúčastněným subjektům. Chceme podporovat členské státy v rozvíjení kapacit obrany a v rámci spolupráce s EIB eh, se můžeme dotknout často otázky hospodářské soutěže a eh, v tuto chvíli bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Eh? Děkujeme vám, pane Rožére, jistě se vás ještě na něco zeptáme. Teď prosím pana kolegu Moenta. Děkuji, paní předsedkyně, vážení europoslanci. Díky v první řadě za pozvání. Je to, myslím, poprvé, kdy EIB byla pozvána do tohoto podvýboru a e, jsme velice rádi, že máme tuto možnost diskutovat s vámi ohledně našich kroků v oblasti bezpečnosti a obrany. Zaměříme se především na spolupráci s Evropskou obranou agenturou. Eh, hádám, že většina z vás neví, co EIB dělá, takže když dovolíte, začnu stručným přehledem toho, co děláme. Normally. Ah, this way. Okay. So, um... Takže EIB je bankou Evropské unie, která má za úkol financovat dlouhodobé investice napříč Unii a s mandátem i mimo Unii. EIB se stává v podstatě ze dvou institucí, tedy té banky samotné a Evropského investičního fondu, který je spoluvlastněn komisí a národními promočními bankami. Ten se soustředí na venture kapitál a e, soustředuje se hlavně na půjčky. Jsme jednou z institucí založených v roce 58, takže slavíme letos 60. výročí a naším hlavním úkolem je financovat růst a zaměstnanost eh, na podporu konkurenceschopnosti. Eh, naši majitele jsou členské státy. Všech 28 členských států vlastní EIB a různé ty jednotlivé podíly vidíte zde na snímku. Podobně jako EDA, i my jsme instituce vlastněná členskými státy. Velice málo lidí ví, že jsme největší multilaterální věřitel i e, dlužník. Na světě jsme několikanásobně větší než například Světová banka. Aktuální naše činnost se soustředí na alespoň 450 individuálních projektů a jejich financování napříč celým světem sídlíme v Lucemburku, ale máme mnoho poboček, kde je zaměstnáno pár lidí, takže jsme hodně centralizovaná instituce, čímž pádem jsme velice efektivní. Aktuálně pracujeme zhruba s početními stavy nějaké 3 až 3,5 tisíce lidí. Takže tolik k EIB jako takové. Tady to je graf, který jsem vám chtěl ukázat protože reflektuje, co EIB zatím udělala v oblasti bezpečnosti a obrany. Vidíte tam v čase od roku 2001, že jsme půjčili 6 miliard euro v zásadě v rámci půjček pro letecký obrany a eh, počítačově bezpečnostní průmysl. Když za vámi někdo z banky přijde s grafem, jako je tento, tak se ho jistě zeptáte, co mi to vlastně říkáte. No a já vám říkám, že tady nefungujeme systematicky, takže jsme v tom sektoru nováčky. Jak vidíte tam z těch výkivů, že kdykoliv eh, přišla nějaká žádost od nějaké firmy, aby se financoval hlavně výzkum a vývoj nebo nové technologie, Mělo to, obsahovalo to čas od času komponenty dvojího použití, ale rozhodně to není zaměření naší činnosti. Těchto 6 miliard bylo začleněno do, do programu financování inovací EIB. Naše aktuální finance eh, ročně jsou nějakých 13 miliard euro. Takže i v tom porovnání vidíte, že toto byla velice malá část naší, naší půjčovací aktivity. Eh, Rada vyzvala EIB, aby prošetřila možnosti, jak eh, navýšit podporu pro eh, bezpečnostní a obrané politiky, zejména v oblasti výzkumu, technologií a vývoje. V prosinci loňského roku Rada EIB po dlouhých diskusích schválila takzvanou Evropskou bezpečnostní iniciativu, kdy dochází k napojení činnosti EIB na evropský obraný a bezpečnostní průmysl. Zavázali jsme se navýšit eh, náš objem půjček a zavázali jsme se, že poskytneme 6 miliard euro financování za příští tři roky, jinými slovy stejnou částku jako od roku 2001, teď poskytneme za tři roky. To je velice signifikantní změna a změna nasměrování činnosti EIB. A co konkrétně budeme dělat, vidíte zde. Začnu tím, kde jsme přesvědčeni, že v rámci našeho mandátu, v rámci naší politiky můžeme se zaktivizovat. Jsou to hlavně čtyři oblasti. Za prvé civilní eh, výzkum a vývoj. Jinými slovy, výzkum a vývoj bezpečnostních technologií. Za druhé jsou to technologie dvojího použití, tedy těch technologií, které mají civilní, ale i vojenskou komponentu. Třetí oblast je kyberbezpečnost a bioobrana. A za čtvrté bezpečnostní infrastruktura. Takže to souvisí s velkoškálovou strategickou infrastrukturou v Evropě. To všechno budeme řešit v rámci politického rámce EIB, který byl v zásadě zřízen společně se založením EIB a eh, šlo vlastně o seznam vyloučených aktivit, které se všechny točí kolem eh, vojenství, munice, zbraní a policejního sektoru. Takže to jsou oblasti, kde EIB investovat nesmí. Je to vlastně výsledek harmonizace politiky EIB s jinými mezinárodními finančními institucemi, jako je třeba Světová banka. Za druhé jsme zavázáni velice přísnými environmentálními a sociálními principy a standardy, kterými se řídíme. A máme velice jasnou politiku transparentnosti, která mm, vlastně ze své definice říká, že EIB smí zveřejňovat eh, jakékoliv financování, každou investici, kterou udělá. Otázka je, jak můžeme sloučit ty nové bezpečnostní iniciativy s těmito omezeními. Je to jeden z důvodů, proč jsme o tom velice dlouho diskutovali a proč jsme to i testovali v rámci diskusí s Evropskou obranou agenturou a jsme si poměrně jistí, že Ačkoliv budem, se budeme striktně řídit těmi restrikcemi, přesto můžeme financovat celou řadu bezpečnostně obraných investic v Evropě a na tom základě jsme pak došli k závěru, že můžeme eh, půjčit až 6 miliard euro za příští tři roky. Co už jsme udělali? Je to několik projektů, které bych s vámi rád proběhl, když dovolíte. Začnu venture kapitálem, rizikovým kapitálem. Eh, investujeme do fondů rizikového kapitálu, které investují do s obranou souvisejících technologií, ale hlavně technologií dvojího použití. To děláme hlavně prostřednictvím Evropského investičního fondu. Druhý příklad je dánský bezpečnostní dodavatel, obraný dodavatel Tama, Eh, kterému stali půjčku 30 milionů, téměř 30 milionů firmě Terma, na vývoj civilních aplikací, například radarových technologií. To je půjčka podporovaná Evropským fondem pro strategické investice. Je to firma, která je novým zákazníkem u EIB, jsme nikdy předtím nic nefinancovali, ale jsme přesvědčeni, že tuto firmu a podobné firmy do budoucna financovat moci budeme. Nebo jiný příklad je firma Avio, to je italská letecká eh, společnost. Tady financujeme vývoj nových raketových motorů. Opět půjčka v rámci Fondu pro strategické investice. Takže v rámci té záruky. V neposlední řadě Bavarian Nordic. Ano, vás ten název může mást, ale je to dánská společnost. Jsou jedni z hlavních vývojářů vakcín. A jejich největší zákazník v minulosti bylo americké ministerstvo obrany. A my teď aktuálně už řešíme druhou půjčku této firmě, přičemž je velký zájem o vakcinace nejen v rámci jaksi obraných sil, ale také mezi civilisty. Tolik tedy takový přehled rozsahu naší činnosti aktuálně a kde si myslíme, že bychom mohli být i do budoucna aktivnější. Dále plánujeme financovat veřejný sektor. A tady se dostávám ke spolupráci s Evropskou obranou agenturou. Nejde pouze o soukromý sektor, a obraný průmysl, kdo je potenciálně jedním z příjemců financování EIB. Je to také veřejný sektor, respektive veřejný výzkum a vývoj a určité investice také do infrastruktury. To je zapotřebí. Rovněž e, v rámci e, toho začlenění technologií dvojího užití, tedy bezpečnostních technologií, které a, a vylučuje se ten jádrový vojensko-policejní sektor. Tady vyjmenovávám jenom několik eh, typů sektorů, kde působíme. Samozřejmě jde o to, aby naše spolupráce s EDA eh, se nějak formalizovala, institucionalizovala. Hlavním účelem je samozřejmě vyměňovat si informace, ale jde také o know-how, které EDA má, které EIB nemá v rámci sektoru obrany a bezpečnosti. Takže například co do financování v rámci CFM, tam bychom e, téměř výlučně spolehali na technické hodnocení těch investicí Eh, a spolehali bychom na know-how EDA. Zejména co se týče hodnocení toho, zda určitá technologie je technologií dvojího použití nebo ne. Důvodem je to, že EIB samozřejmě má vlastně desetiletí zkušeností financování nových technologií, ale ne v tomto sektoru. A v této oblasti zkrátka nemáme potřebné, potřebné know-how, abychom si mohli interně to hodnocení provést. A proto jsme velice rádi, že se můžeme spolehnout na EDA, eh, která to hodnocení provede za nás. Tak, tady to přeskočím, protože už to zaznělo. Na závěr mi proto dovolte říci, že EIB se rozhodla výrazně navýšit eh, svou finanční podporu evropského eh, obraného a bezpečnostního sektoru. Jde o financování, nebo respektive poskytneme financování tam, kde to bude zapotřebí zejména co se týká objemu, bude to podle nás hlavně soukromý sektor dodavatelské řetězce, zaměříme se na malé a střední podniky, ale zaměříme se také na veřejný sektor a zvlášť se zaměříme na spolupráci s EDA v kontextu CFM a samozřejmě také v rámci nadcházejících diskusí s Evropskou komisí ohledně obraného fondu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. Děkuji vám oběma pánové. A teď zahájíme diskusi. Jako první dostane slovo kolega Michael Gáler. Já. Ich werde äh, Deutsch sprechen diesmal. Já tentokrát budu hovořit německy. Eh, děkuji mnohokrát za tento přehled. Bylo by eh, hezké, kdybychom to dostali i písemně, ano abychom se na to mohli třeba ještě podívat. Má představa byla, že když do budoucna v rámci EDA se členské státy eh, budou moci natchnout pro nějaký projekt tak, a řeknou třeba, tak do toho půjdeme společně, že pak v rámci takové dohody, jako má teď EDA a EIB, že by potom mohla, že by se potom mohli, mohli vyhnout situaci, která by vedla k tomu, že vlastně nenajdou kompromis, protože budou mít různé cykly plánování a financování, protože takové cykly mají jednotlivá ministerstva obrany. Ono to je vždy národní otázkou, kolik peněz letos a příští rok a přes příští rok budeme mít a kolik jich budeme mít ve střednědobém plánu. A pak eh, také ty projekty, které se plánují, se vybírají jednotlivě a když eh, když eh, si někdo uvědomí po zásahu z hůry, kterých doufejme bude víc, když to uděláme společně, tak ušetříme, tak třeba ministr financí nebo ten člověk, kdo má na starosti finance na ministerstvu obrany, tak řekne, helejte, pane ministře, bohužel my to předpokládáme na dobu až někdy za 3, 4, 5 let. Já vám bohužel teď, pane ministře, to odsouhlasit nemohu. A právě v takové chvíli by ideálně vzato měla existovat možnost, aby EIB řekla, fajn, nevadí, tak ty první tři roky po kterých tedy budete do toho projektu moci přispívat, ať už jde o výzkum nebo nákup nebo co, tak my to pokryjeme a tím pádem ten projekt může proběhnout už teď. A ve finále, když se na tom budou podílet všichni, tak všichni ušetří. Pokud jsem to správně pochopil, tak ta oblast, ve které by to šlo, to, jak jste to přednesl, je nastavena tak, že ty skutečně vojenské nebo výzkumné obrany, obraně výzkumné projekty vlastně do toho spadat nebudou. A nebo jsem rozuměl špatně. No to by mě zajímalo. Tedy ta výzkumná oblast v oblasti obrany, když to není dual use. No a potom dál eh, vlastně ty vlastní nákupy, to je, to je vyloučeno eh, teda, tedy skutečně, že tedy na ty tři roky nikdo nedostane žádný úvěr, že by si mohli koupit ta vozidla nebo co já vím, všichni společně. To by mělo eh, být vyloučeno. Nebo jsem, nebo jsem špatně rozuměl? To je má otázka. Thank you. Děkuji. A paní Luzin, prosím. Děkuji a já rovnou navážu. Ano, udělám radost tlumočníkům a nebudu je nutit poslouchat svou angličtinu. Takže, ano, v Němčině máme jedno takové pořekadlo, že co jednoho potěší, druhého naštve a naopak. Takže eh, to, co říká pan Galer, že ho rozčiluje, tak mě, mou frakci to třeba potěší, protože my financování vojenských projektů nepodporujeme. A já jsem to pochopila přesně tak, jako pan Gáler. Já bych eh, ráda pak trošičku trvala na tom, abyste nám řekli, jak to přesně definujete. Jste hovořil o jádrových sektorech vojenské a politické činnosti, že tady budou vyloučeny. Investice do veřejného sektoru to je dobře, pak také to s těmi vakcínami, to eh, není nutně to, co by Eh, evropský zbrojní průmysl nebo nějaký výzkumný program si představoval. A vy jste říkal, co můžeme přes ty restrikce přes, přes to dělat. Takže to je přesně má otázka. Já myslím, že to je velice vlastně důležitá perspektiva. Ráda bych připomněla v té souvislosti Eh, vlastně já jsem si studovala webovou stránku EIB a tam je napsáno, že podporujete projekty, které vedou k výraznému eh, růstu nebo eh, zaměstnanosti v Evropě. Pan Roger velice jasně řekl, že jde o zlepšení obraných kapacit a zlepšení pocitu bezpečnosti evropských občanů a tak podobně. To je eh, dobře, že to takto jasně řekl. Ale mně přijde, že si to tak tím pádem ještě víc protiřečí, protože eh, ono probíhá hodně výzkumu, zejména američané hodně zkoumají, jasně říkají, že investice do obrany, do obraného sektoru mají menší přínos k růstu a menší přínos k zaměstnanosti Tady se odkazuji například na jednu zprávu, která říká, že jeden dolar do veřejného sektoru přináší třikrát víc pracovních míst než jeden dolar do obraného, do zbrojního sektoru, takže ani to vlastně do sebe tak úplně nezapadá. Takže to bych ráda, abyste nám ještě jednou vyložili. A pak bych se chtěla zeptat, do jaké míry, a tady jde tedy o to memorandum o porozumění, do jaké míry je to veřejné? Do jaké míry si to můžeme přečíst? A zda, jste hovořili o transparentnosti, zda budeme dále dostávat informace o tom, co všechno bylo takto uvěrováno. Děkuji. Uh, Děkuji. A já jako předsedkyně také položím vlastní otázky a využiji tak své pravomoci. Některé z mých otázek budou navazovat na to, co říkali kolegové. Vy jste, pane Rože, hovořil ve svém projevu o TRL. Čím nižší úroveň, tím nižší specifičnost technologií. A zajímalo by mě, jestli existuje určitá úroveň TRL, od které už si řeknete, že do toho nepůjdete. Také jste hovořil o omezení v eh, úvěrové politice EIB. Otázka je, jaké to jsou? A navážu tady na kolegu, který hovořil o transparentní politice. ta si myslím, že zvláště pro Evropský parlament je důležitá. A není to věc, ve které budeme příliš ustupovat. Také otázka vakcinace. Jak to spadá do definice bezpečnosti či obrany a výdajů na ně? Jedním z důvodů, který stal za podporou financování obraného programu byla deduplikace. Nebo jinými slovy konsolidace, chcete-li. Co konkrétně k tomu můžete říci u programu, o kterém jste nás informoval dnes odpoledne, pokud tedy je to vůbec relevantní? Děkuji, budu se těšit na vaše odpovědi. Děkuji za váš dotaz. Je to ale těžká otázka. Pokusím se na ně odpovědět. Začal bych tím, co je to obrana a bezpečnost a co Evropská investiční banka může v tomto sektoru udělat. Abych odpověděl nejprve panu Gálerovi. Zbraně, zbraňové techniky a zbraňové systémy, to je vyloučeno. Získávání vojenské techniky, to je věc, která bude velmi nepravděpodobně způsobila financování. Leda, že by jádro toho projektu nebylo vojenské. Například podporujeme eh, modernizaci kasáren a jejich energetické účinnosti. Čili jsou to investice, které jsou potřebné a které nejdou eh, přímo do činnosti armády. Nebo revitalizace oblastí. To by se také dalo financovat z prostředků EIB. Programy EIB se soustředují hlavně na výzkum a technologie. A jak říkal Denis, tady sledujeme TRL, do TRL 4 mám za to, že všechny tyto technologie mohou být použity duálně. U některých oblastí by to dokonce bylo až TRL 6, ale postupujeme zde individuálně. A to z toho důvodu, že vždy, když hovoříme s obraným průmyslem, tak si uvědomujeme, že značná část jejich technologického vývoje je vlastně civilní. Jinými slovy tedy dochází k adaptaci technologií původně určených k civilnímu určení na vojenské určení. Jinými slovy tedy tím, že podporujeme civilní výzkum, tak vlastně nepřímo podporujeme také aplikace bezpečnosti a obrané povahy. Eh, myslím, že nejzřejmějším příkladem budou digitální technologie. Tam asi nenajdeme žádnou, která by byla čistě vojenská. Vlastně všechno je civilní, například třeba kybernetická bezpečnost. V této oblasti Evropa jasně zaostává, potřebuje provést velké investice a ty je potřeba financovat. A platí to jak pro soukromý sektor a rozvoj technologií tam, tak pro nákup kyberneticko-bezpečnostních technologií veřejným sektorem. Čili to platí pro obě strany. Nebo jiná oblast. Materiály. Velká část výzkumu v oblasti materiálu je civilní. Nebo hlavně civilní. Nebo nové technologie v energetice. Všechny jsou relevantní i pro bezpečnost a obranu. Vojenský průmysl se zabývá civilními použitími i z toho důvodu, že vědí, že investice, které potřebují dopředu, jsou obrovské a že veřejný sektor to nezaplatí prostřednictvím zadávání veřejných zakázek v oblasti uh, obrany. Takže z řady diskusí s obraným sektorem jsme dospěli k závěru, že protože se dává tak málo peněz do obrany a protože existuje obrovský civilní trh pro tyto technologie, tak si většina firm bude snažit a tyto technologie nakombinovat pro obě užití. Z našeho pohledu tedy existuje velmi málo technologií, které jsou ve svém určení čistě vojenské. A pokud takové jsou, tak bychom je nefinancovali a spolehali bychom se na EDA, že nám na základě svých znalostí řekne, do jaké míry tyto technologie z vojenské oblasti přesahují do civilní a naopak. Abych odpověděl také paní Lusing, máme za to, že zde existuje opravdu velmi široký prostor, na kterém by mohl začít, mohla začít působit EIB aniž bychom tím narušili svá vlastní pravidla. Teď hovořili jsme o podpoře nebo druhotné podpoře a zaměstnanosti. Tento efekt cítíme hlavně dlouhodobě v e, oblasti rozvoje technologií. Jsme tedy přesvědčeni, že zde nejde jenom o podporu vojenského sektoru v úzkém slova smyslu, ale že zde existují pozitivní lavinové dopady na zbytek evropského hospodářství. Teď k vakcinaci. Bavarian Nordic, to byl vlastně spin-off univerzity a měli jednoho klienta. Deset let. A navíc do této firmy nešlo jediné euro z evropských veřejných rozpočtů. Ze 100% je financoval Pentagon. Měli tedy výsledky výzkumné a potom začali vyrábět a až vlastně jejich hotovostní toky byly víceméně stabilní, tak se pustili do nevojenské do výroby nevojenských očkovacích látek. Takže to byla jedna oblast. Neštovice třeba. To také bylo od nich. A financoval to Pentagon. Takže máme pocit, že to je úzce provázané s obranou a bezpečností. Uh, také civilní obrané síly z toho budou mít, pokud budou v první linii, velký prospěch. Transparentnost. Musíme info- poskytnout jakékoliv možné informace, především co se týče životního prostředí a sociální záležitosti. Nemůžeme ovšem zveřejnit obchodní citlivé informace. A tady zase spoleháme na své klienty ze soukromého sektoru. Čili to je oblast, ve které EIB vždy musí vyvažovat různé zájmy. A jako banka musí tady dát, musíme tady dát přednost soukromým společnostem v případě, že se jedná o obchodně citlivé informace. Až ty informace přestanou být obchodně citlivé, tak je zveřejníme. Zbytek se zveřejňuje. Co se týče memoranda o porozumění, tak nevím, jestli tedy to můžeme zveřejnit. Já mám pocit, že tam není nic důvěrného. Teď, co se týče duplikace. Cílem CF, CM, CFM je zabránit duplikaci a využít synergie výzkum a vývoj v obraném průmyslu za účinnosti všech členských, za součinnosti všech členských států, což bude efektivnější a hospodárnější. EIB by v této oblasti určitě podporovala takové úsilí, ale možná kolega se k tomu může více vyjádřit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pan Rože. Děkuji. Gunnar už probral většinu těchto otázek, já se pokusím jenom doplnit pár věcí. Nejprve k duplikaci. Nezapomínejme prosím na to, že východiskem této činnosti ze strany EDA bylo posílit motivaci ke spolupráci v obraném průmyslu a motivovat členské státy, aby spojili své síly v kolaborativních programech spíše než aby si to dělali každý po svém a následně duplikovali své úsilí. Vytvoření CFM a spolupráce s EIB má tedy poskytnout finanční motivaci podnikům. Neduplikace s kolegy z komise, to je další věc. Jak jsem říkal, plně transparentně si vyměňujeme informace s kolegy z komise, účastníme se jejich schůzí, oni se účastní zasedání správní rady CFM a mám pocit, že CFM je stále, víle, stále více prekursorem toho, co můžeme mít v Evropském obraném fondu za nástroje. Nicméně, z pohledu rozpočtu členských států je určitě dobré si to první vyzkoušet, než do něčeho nalít miliardy euro a rozšířit to šířejí nebo více. Takže tady CFM působí jako určitý prekurzor. Teď technologie a oblasti, na které se může vztahovat spolupráce mezi EDO a EIB, tedy CFM. Tady chci zdůraznit, že v CFM v dnešní podobě máme dvě odnože. Za prvé mezivládní a za druhé podpora EIB. Ta první odnož to jsou vlastně půjčky mezi členskými státy. A tato odnož se týká článku 5 rozhodnutí Rady o EDA, tedy veškeré mise agentury. Rozvoj kapacit, výzkum, vývoj, podpora Evropské výzkumné báze pro vojenský průmysl. Čili to jsou všechno odvětví, kterých se to může týkat, ale spolupráce zůstává mezi členskými státy. Druhá odnož, do té vstupuje EIB a tam už to vypadá jinak. Tady musíme totiž dodržovat úvěrovou politiku Evropské investiční banky. A přesně z toho důvodu EDA může působit jako poradce pro EIB při hodnocení povahy daného projektu a kontrole toho, že tento projekt se zabývá dvojím užitím. Prioritizace kapacit a technologií je jednou z našich misí. Vývoji hrozeb vede k tomu, že se stále více soustředujeme do oblasti duálního užití či oblasti, které leží na hranici mezi bezpečností a obranou. Kolega hovořil o energetice, kybernetice, materiálech. Já k tomu přidám ještě elektronické součástky. Pilotní, eh, letadla pilotovaná na dálku, ty často také používají technologii s dvojím užitím. Takže i na základě stávající úvěrové politiky EIB, která se nemusí vůbec změnit, bude možné financovat 70 těch technologických priorit, jakožto eh, priority, které spadají do dvojího užití. jaké typy projektů očekáváme, že budou předkládat členské státy v obou odnožích tohoto CFM. Očekáváme, že to bude velmi různorodé. Proto to nechci omezovat na nějakou TRL. Co se týče odnože z EIB, tak platí, že čím nižší TRL, tak tím větší možnost eh, dvojího užití a tím to bude lépe Eh, odpovídat úvěrové politice EIB, ale i třeba i úrovně 5 můžeme mít plné dvojí užití. Takže i tady to spektrum může být širší. Jaké návrhy očekáváme od členských států? My jsme spustili konzultaci se členskými státy a ty projekty mohou být různé. Očekáváme několik návrhů, které se budou týkat tradičního výzkumu a vývoje, protože všude v Evropě máme stejný problém. Některé členské státy mají zablokovaný rozpočet na tento rok, zatímco jiné členské státy budou mít rozpočet k dispozici až příští rok. Jinými slovy tedy, tady můžeme umožnit krátkodobé půjčky, které umožní synchronizovat rozpočtové, rozpočtová období. Pak jsme také přibližně vstoupili do kontaktu s členskými státy a chceme použít tento mechanismus v případě velkých akvizicí. Například potřebuji teď nějakou technologii, ale peníze budu mít v rozpočtu až za pár let. Co s tím? CFM to může vyřešit. Během této prezentace jsme několikrát hovořili o pesku. Očekávám pochopitelně, že určité vyzrálé projekty PESCO by mohly být podporovány z CFM, tak aby by byly spustitelné rychleji. S tím, že chápeme, že členské státy možná budou mít problém najít takovou úroveň financování, která by odpovídala ambicím. A doufáme také, že do konce roku se nám podaří dokončit programové ujednání s členskými státy o CFM a že si budeme schopni všechno vyzkoušet na pár zkušebních příkladech a prokázat tak přidanou hodnotu tohoto programu. To je tedy náš plán. Gunnar, myslím, probral většinu ostatních otázek. které se týkaly politiky transparentnosti. My máme stejná pravidla, byť tam jsou určitá omezení týkající se obchodně citlivých informací. A závěrem CFM je součástí sady nových nástrojů, které se v tuto chvíli vyvíjejí a vytvářejí rámec nového impulzu pro obraný průmysl. Máme tady jednu výzvu a to, že konkrétními úspěchy budeme muset přesvědčit ministerstva obrany, aby tento program používali. Jiná ministerstva jsou zvyklé na takovéto nástroje, ministerstvo obrany moc zatím ne, ale myslím si, že právě naše spolupráce Eh, zvyšuje povědomí o těchto možnostech a věříme, že ministerstva obrany budou mít zrůstající zájem, především když najdou nějaké konkrétní projekty, eh, které mají pro tuto chvíli problémy financovat. Děkuji vám oběma za vaše prezentace a za obšírné odpovědi na otázky, které zde dnes odpoledne padly. Předpokládám, že v budoucnosti nás čekají ještě další rozpravy. V každém případě děkuji za toto zajímavé setkání. Děkuji za to, že jste přišli. Děkuji. Uh, Kolegyně a kolegové, to byl poslední bod na pořadu jednání dnešního odpoledne. Musím vás informovat, že zítřejší schůze začne v půl deváté. Takže doufám, že se uvidíme za časného ranního kuropění.